Dobrá, milé kolegyně, milí kolegové, prosím pěkně, posaďte se. Doufám, že jste všichni posadili a že máte sebou rovněž hlasovací karty. A teď, jak je obvyklé, uděláme si takový test. A tímto zahajuji toto testující hlasování. Prosím, eh, zaktivujte si všichni vaše hlasovací přístroje. Hombre. die Provedli jste všichni hlasování zkušební. Ich habe jetzt 37 karten, aber nur... Mám 37 lístků, ale jenom 35 hlasujících. 38 karet, 40 hlasovacích kartiček a 38, kteří hlasovali. Takže se zdá, že všechno funguje a frakce jsou e, příslušným způsobem zastoupeny. Děkuji, takže uzavírám toto zkušení hlasování. A teď se dostáváme k opravdovému hlasování a to je bod 13. To je návrh otázky ústní otázky na odpověď o umluvě s Mauriciem a k tomu teď zahajuji hlasování. Okay. ein Mezitím tady máme eh, eh, dodatečně eh, poslance z EPP. Dobře, to je vyjasněno, takže teď končí hlasování. Ist mit 31 hlasů pro, 7 se zdrželo, takže přijato. Teď se dostáváme k bodu 14. A to je výroční zpráva za rok 2014 o ochraně finančních zájmů Unie. A tady teď budeme hlasovat na e, základě zvednutí ruky o kompromisním návrhu 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato? Potom se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Teď komp- návrh, kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 14. Pro? Proti? Zdržel se? Eh, radši to zkontrolujeme. Pozměňovací návrh 14 hlasujeme. Zahajuji hlasování. Abstimmung ist geschlossen. Končuji hlasování. Zamítnuto. 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 17. Pro? proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 19 pro, proti, zdržel se. No, myslím si, že to bylo přijato, radši to zkontrolujeme, takže pozměňovací návrh 19 zahojí hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 3. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh kompromisní 4. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh, kompromisní návrh 5, 26 pro, proti, zdržel se zamítnuto, pozměňovací návrh 27 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 28 pro, proti, zdržel se, to zkontrolujeme, pozměňovací návrh 28, zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 5. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. čtyři pro, proti, zdržel se zamítnuto. No, tak to změněné právě zahajuji hlasování. Ukončuje hlasování. 35 pro, srdečně blahopřeji. Teď se dostáváme k bodu 15. A Děkuji. Pan zpravodaj Bertini by se chtěl ujmout slova, prosím. Pouze jsem chtěl poděkovat všem kolegům eh, za spolupráci a zejména bych chtěl poděkovat předsedovi Langemu, že třístraná jednání a kompromisní jednání se mu podařilo dovést k úspěchu. Na začátku tady byl velice tvrdý postoj, rada nechtěla ustoupit a přesto se nám podařilo probrat důležité body a prosadit, jako například eh, aktiv přenesené pravomoci týkající se lidských práv. Čili já chci ještě jednou srdečně poděkovat a chci říct, že spolupráce s ostatními frakcemi byla velice kladná. Děkuji mnohokrát, pane Becíny. Já ten dík vám vracím jako zpravodaj, ale děkuji rovněž stínovým zpravodajům, panu Štýrsovi. Oni jako vyjednávací delegace skutečně hovořili jedním hlasem. A prosadili jsme celou řadu věcí. Rada o usnadnění cel poprvé eh, souhlasila s tím, aby parlament dostal akt přenesené pravomoci, abychom měli spolu rozhodující možnosti. A to je velký úspěch pro výbor, ale jistě i pro celý parlament. Takže ještě jednou srdečně děkuji delegaci parlamentu. Kompromis máte před sebou a zahajuji hlasování. ukončuje hlasování. 33 pro, 3 proti, 3 se zdrželi. Blahopřeji panu zpravodajovi a děkuji vám všem kolegyně a kolegové. A teď se dostáváme k bodu 16. O týden. A než začneme, chci jenom poukázat na to, že příští týden 9. pro členy INTA organizujeme takové mm, krátké vánoční setkání v 18.30 a detailní informace najdete ve vašich e-mailech. Eh, velice by mě potěšilo, kdybychom společně si připili na konstruktivní spolupráci tohoto roku a připili si rovněž na úspěšnou budoucnost. Děkuji mnohokrát a teď přecházíme k bodu 16. Doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě a obchodu se službami už jsme třikrát hovořili o vyjednáváních o týze, čili doho- o dohodě o službách. Poslední rozprava se konala 15. Ři- eh, října, když naše zpravodajka paní Reding představila tuto zprávu. A mezi tím, myslím si, 599 pozměňovacích návrhů bylo podáno eh, eh, tak k tomu asi se vyjádří paní Reding, nebo s tím se zaobírá paní Redingová a stínoví zpravodajové. A devět výborů k tomu také zpracuje se stanovisko a těší mě, že mohu dát teď slovo paní Reding. Vielen Dank, um, vielen Dank, Herr Präsident and dear colleagues. To go... kolegové, půjdu hned k věci ráda bych eh, poukázala na ty nejdůležitější body tohoto balíčku pozměňovacích návrhů. Začnu bodem, který je, nebo body, který je koncenzuální. Pokud jde o rozsah jednání, tady panuje obecný koncenzus mezi skupinami v tom smyslu, že je třeba zajistit kompatibilitu s dohodami GATS a také umožnit Číně připojit se k jednáním. Pokud jde o digitální problematiku, všechny skupiny se zasazují o otevřený internet a ochranu dat, a to důrazně. Pokud jde o práva spotřebitelů, moje doporučení jsou plně podporována a tedy návrhy mají širokou podporu. Pokud jde o transparentnost, poslanci dávají přednost tomu, aby byly zveřejněny dokumenty z jednání za předpokladu, že to bude v souladu s postupy VTO a Evropskou AKY. A pokud je o zbytek, Zvláště tedy tady vidíme volání po reciprocitě, po posílení obsahu kapitoly o zadávání veřejných eh, zakázek a také tedy eh, služeb pro veřejnost. To je problematika, která by měla být ještě eh, důsledněji řešena. To jsou tedy ty hlavní aspekty jednání, na kterých jsme se shodli. Pak tu zůstává několik bodů, které eh, jsou pořád ještě rozporuplné. Za prvé, pokud jde o přístup na trh. Někteří poslanci žádají velmi ambiciozní přístup v kapitolách 1 až 4, zatímco Ostatní jsou proti novým závazkům, které by šly nad rámec eh, dohod GATS, tedy nad rámec toho modulu 1 a 4. A eh, někteří by se rádi drželi eh, stávajícího rámce jednání a zatímco jiní jsou proti tedy zavedení klauzulí mm, o patové situaci a podobně. Pokud jde o e, tedy modus 4 konkrétně, tam kde jde o dočasný přesun vysoce kvalifikovaných profesionálů. Tady hraje, hrají úlohu zájmy z mnoha stran a já bych tady ráda upozornila na stanovisko Světové e, organizace pro práci ILO a e, jejich usnesení na téma vysílání pracovníků a nutnosti otestovat nejprve skutečné hospodářské, hospodářskou poptávku nebo potřebu. I tady, tady ovšem jistě dospějeme ke koncenzu. Pokud jde o domácí regulaci, některé skupiny jsou opatrnější, zvláště pokud jde o otestování nezbytnosti. Nicméně všichni víceméně souhlasí s tím, že nic eh, z tohoto, této přílohy by mělo být restriktivnější než to, co už je v dohodách GATS a v evropské legislativě. Takže jak vidíte, pane předsedo, tady je prostor pro dosažení kompromisu. A já jako zpravodajka se snažím za pomoci svých spolupracovníků oslovit všechny skupiny a dosáhnout co nejlepšího možného kompromisu. A to je také důvod, proč vlastně už můj původní návrh od začátku byl ve své podstatě kompromisem ale ty kompromisy lze ještě posílit. Takže spolu se stínovými zpravodaji, a tady chci poděkovat stínovým zpravodajům za jejich velice pozitivní a přátelský přístup, mohu říci, že zohledníme většinu návrhů našich kolegů z INTA při přípravě kompromisních pozměňovacích návrhů a také vezmeme v úvahu stanoviska jednotlivých výborů, tedy v rozsahu jejich kompetencí a expertízy. A samozřejmě návrhy tohoto výboru mají pro nás zvláštní důležitost. Já se snažím eh, zohlednit eh, tedy vlastně ale všechna stanoviska těch výborů, jež se mohou vyjádřit. Po období monitorování, které trvalo jeden rok, poté, co proběhla všechna stádia jednání. A já musím říct, že komise skutečně vyslyšela naše požadavky, opravdu se účastnila zasedání monitorovací skupiny, podávala vysvětlení. Tak tedy na rozdíl od toho, jak to vypadá na veřejnosti, ten monitorovací výbor pracuje opravdu dobře, je transparentní a naší zodpovědností je tedy nastavit jasný směr dalšího směřování. Jasně říci, co chceme a co nechceme. To je ostatně i cíl naší rezoluce. A e, tady potřebujeme získat přesvědčivou většinu na půdě INTA a také na plenárce, protože pokud chceme jasně dát najevo vyjednávačům, že Tohle je názor zástupců lidu. Pak tedy samozřejmě musíme zajistit, aby to také bylo podpořeno velkou většinou na plenárním zasedání. My nebudeme hlasovat o samotné dohodě TISA, ale budeme eh, dohadovat, eh, hlasovat o tom, zda vůbec mít takovou dohodu, ano nebo ne, ještě předtím, než bude uzavřena. To znamená, že my nabízíme určitý eh, směr, určité vodítko vyjednávačům a všechny skupiny a všichni, všichni europoslanci, kteří chtějí ovlivnit toto směřování v zájmu našich občanů a podniků, by tedy neměli zaspat. A já se těším na vaše dnešní připomínky a doufám, že budeme pokračovat ve velmi konstruktivní diskuzi v rámci politických skupin a také tedy že zachováme tu vynikající míru spolupráce se stínovými zpravodaji. Děkujeme, paní Redingová. To zní opravdu velice slibně, že jste se shodla na celé řadě bodů se stínovými zpravodaji a už nyní vám k tomu srdečně blahopřeji. Nyní tedy dostanou slovo stínový zpravodaje. Paní Kirsten Darling, prosím. Děkuji velice. Jednání k dohodě TESA budí stále větší pozornost mimo parlament i uvnitř parlamentu. A já si myslím, že jedno z těch eh, tedy dobrých poučení z těchto jednání je zjištění, že my jsme se opravdu angažovali v celém procesu na půdě parlamentu, k tomu probíhaly diskuze a já tady chci poděkovat zpravodajce za tuto míru otevřenosti. Znamená to ale také, že máme spoustu pozměňovacích návrhů, nejenom na půdě tohoto výboru, ale také ostatní výbory budou předkládat svoje pozměňovací návrhy, takže my jsme teprve někde v polovině celého toho procesu, kdy eh, zvažujeme možné kompromisy. Nicméně to tedy ukazuje, že Evropský parlament skutečně zaujal vedoucí úlohu, reaguje na volání po větší transparentnosti u obchodních politik a i když nemůžeme ovlivnit způsob, jakým komise a výbor pro obchodní politiku postupují ve vztahu k jednání můžeme alespoň zajistit vysokou míru transparentnosti, prokázat, že se takhle chováme a to je, myslím, také velmi pozitivní. Ráda bych znovu zdůraznila bod, na který upozornila paní Redingová. Chci říct jasně, že toto usnesení není o buď odsouhlasení nebo zamítnutí nějaké této obchodní dohody, protože tato obchodní dohoda ještě ani neexistuje. Jde ale o vyvíjení určitého tlaku tak, abychom jednání nasměrovali žádoucím směrem. A v tomto ohledu je také žádoucí, aby i ta veřejná debata probíhala transparentně, abychom se vyjadřovali přesně a přímo a abychom jasně řekli, co chceme a co nechceme mít v textu té potenciální budoucí dohody. My jsme měli už celou řadu příležitostí představit naše stanovisko a Celkem se dá říci, že tedy takové slovo, kterým se to dá popsat, je konzistentnost. U nás se vedla velká debata k dohodě o TTIP. Tady je třeba zajistit konzistentnost se stanovisky, která jsme zaujali a to by mělo být také určité východisko a inspirace. TISA představuje dobrou příležitost posunout se směrem k internetovému věku a regulovat tuto situaci. Nicméně je třeba naprosto jasně říci, že tady určité standardy a normy, především pokud jde o e, situaci na trhu práce, nebudou, nega- nebudou negativně ovlivněny výsledky tohoto jednání. Chceme tedy, aby i nadále orgány místní zprávy měly možnost regulovat situaci a to proto právě chceme tedy ta ustanovení typu Rapture a Standstill. A je to, jejich zachování je pro nás velmi důležité. Také nám jde o ochranu dat, to je třeba řešit efektivně v kompromisních návrzích. Tady zase tedy jdeme správným směrem, ale ten hlavní rozdíl mezi dohodou TISA a jinými jednáními, například kolem dohod TTIP, spočívá v tom, že TISA představuje asi největší šance na prosazení multilateralismu a dohody na globální úrovni. A proto skupina SND jasně řekla, že nás nezajímá jenom plurilaterální dohoda mezi bohatými zeměmi výlučně. Ne, jde nám tedy o dohodu, která bude přínosná pro všechny světové regiony a která tedy bude bojovat proti sociálnímu dumpingu v Evropě tohoto pohledu je také zásadní, jak se postavíme ke kompromisním návrhům a je důležité, aby Evropa udělala všechno pro to, aby dohoda TISA byla multilaterální a odmítla všechna ustanovení, která nejsou v souladu s dohodami GATS. A závěrem mi dovolte říci, že jsem velmi vděčná zpravodajce a také stínovým zpravodajům z ostatních skupin za velmi konstruktivní duch, ve kterém jsme pracovali. Už tedy proběhlo první zasedání stínových zpravodajů, tento týden bude další a já nemám žádné pochyby o tom, že společně připracujeme opravdu užitečné usnesení a že vypracované kompromisní návrhy zohlední názory všech a já se těším na práci nad nimi. Děkuji. Děkuji. A také děkuji paní zpravodajce, opravdu také já vítám ten konstruktivní duch, ve kterém jsme pracovali. Opravdu jsme se snažili zohlednit Tedy všechna ta stanoviska, ty různé interpretace z pohledu toho, co je průchodné v rámci dohod TISA. A já si tedy myslím, že jsme dosáhli dostatečného pokroku na prvním zasedání stínových zpravodajů a doufám, že takto budeme pokračovat. Nicméně obávám se, že pořád ještě máme před sebou hodně práce. Dovolte mi zdůraznit některé problémy nebo ty hlavní problémy, které vidíme těch pozměňovacích návrhů a z první diskuze, která k ním proběhla, vyplývá jasně, že tedy ta ustanovení typu standstill a rupture a, a jejich ponechání nebo vypuštění z textu je zásadní pro další jednání. Já osobně je podporuji tady, mm, zvláště na té národní úrovni, zvláště proto, aby ty třetí země v podstatě nemohly bránit Eh, vstupu členských států na jejich trhy. Pokud jde o hybridní model komise, ten představuje podle mé náhodou správný přístup, eh, nabízí dostatečnou flexibilitu a zároveň eh, zachování kontroly nad přístupem na trh. Je důležité, aby tato obchodní dohoda byla ambiciozní a aby tedy jak se naplnila celý svůj rozsah působnosti. A nyní konkrétně některé pozměňovací návrhy, které již řešíme. 23 a 32. Přístup na trh. Tady bych ráda zdůraznila, že v současnosti probíhají diskuze o pozměňovacím návrhu, který chce vypustit kulturní a audiovizuální služby. I když tedy souhlasím s tím, že u těch audiovizuálních služeb nám chybí přesná definice. Nechci tedy dát jaksi plošnou výjimku všemu, všem kulturním statkům, protože tedy určité zájmy, které tu prosazují média nebo vydavatelství, by tímto mohla být kompromitována. My jsme tedy také na toto téma poslali dopis předsedovi našeho výboru, zástupcům komise, Podobně jsme se zachovali i v rámci jednání TTIP a já tedy v tomto ohledu podporuji kompromisní změní pozměňovacího návrhu 23 a pokud jde o 32 právo regulovat za účelem zachování kulturní diverzity. A ještě další věc, o které jsem tedy velmi přesvědčena, ta myšlenka Evropského podnikatelského zákona. a reciprocita v rámci přístupu na trh třetích zemí, pokud jde o poskytování služeb veřejného zájmu. Já vím, že tedy dnes ještě proběhne debata s komisí na téma, jak postupovat, proto si myslím, že není dobré do dohod se nyní tedy v tuto chvíli, kdy ještě jsme si sami nevyjasnili, jaký je náš přístup k tomu evropskému podnikatelskému zákonu, eh, tedy tento v dohodách zmiňovat. A reciprocita, ta je tedy také eh, obsahem některých pozměňovacích návrhů k modulu 4 a je třeba jasně říci zpravodajce, že na jedné straně je to oblast ofensivního zájmu Evropské unie, na druhé straně musíme být velmi opatrní, a zvláště tam, kde voláme po reciprocitě. Bohužel tedy e, přístup třetích zemí je méně ambiciozní než přístup Evropské unie, nicméně my bychom se měli snažit o zvyšování laťky, nikoli hledání toho e, nejmenšího společného jmenovatele. Já doufám, že výsledkem bude usnesení, které bude jasné, ze které vyplne jasně naše odhodlání přijít s opravdu dobrou obchodní strategií a obchodní dohodou TISA, která by byla výhodná pro evropské občany. Souhlasím s tím, že tady musíme být ambiciozní, aby se nám to opravdu povedlo naplnit a doufám, že na základě spolupráce vyšleme jasný signál za náš výbor a celý parlament. Děkuji, Martě. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, kolegyně, kolegové. Už zaznělo mnohé, takže budu stručnější. Velice si cením práce zpravodajky, eh, při hledání konsenzu a vytváření spolupráce. Opravdu je to velice technický, komplikovaný proces, ale myslím, že opravdu to setkání stínových zpravodajů bylo velice konstruktivní a myslím, že vysleme signál, jasný signál, jak už eh, zde zaznělo, Eh, není to finální věc, takže prosím všechny, aby se chovali opravdu strategicky a nevytvářeli si takový přehled velkého množství přání, což by potom vedlo k tomu, že by to rozvolnilo ten signál, protože opravdu je, je důležité vyslat signál, který bude jasný a bude to znamenat dobrý výsledek těchto eh, jednání. Je tu řada nebezpečí, služby jsou čím dál tím důležitější z globálního hlediska a EU je velice otevřená už nyní. Takže si myslím, že nyní e, větší otevřenost znamená klíčovou příležitost pro EU, máme málo co ztratit a můžeme mnoho získat pro naše vysoce zkušené poskytovatele služeb od architektů přes právníky po celou řadu dalších profesí. Musíme na to také pohlížet v kontextu celosvětových standardů, jejich nastavování, posilování celosvětového systému založeného na pravidlech a vytváření těchto pravidel. Přístup na trh, to je klíčový pojem, ale zatím máme tady plurilaterální dohody a je důležité dát najevo, že bychom rádi zahrnulo více eh, zemí, například BRICS, zvláště Čínu, a usilovat o multilaterální dohodu v oblasti služeb. Digitální obchodování je čím dál tím důležitější a otázka pravidel bude čím dál tím důležitější. Digitální obchod je důležitou součástí toho signálu, který chceme vyslat. Přáli bychom si také aktualizaci GATS v dohodě TISA na jednu stranu se postarat o volný tok informací, ale na druhou stranu také zásadní věc e, ochrana spotřebitele, e, ochrana osobních údajů a individuálních práv. Proto bychom si přáli jako skupina ambiciozní dohody. Je určitě v zájmu EU mít zde ambiciozní dohodu a ceníme si faktu, že zde je transparentnost a přístup pro všechny poslance Evropského parlamentu k textům. Já a celá moje frakce je toho názoru, že zpřístupnění řady informací veřejnosti by bylo přínosné, znamenalo by to lepší diskusy, lepší propojení s různými aktéry, kteří opravdu s velkými očekáváním pohlížejí na tato jednání. Děkuji. Děkuji. Kolegové, máme zde mírný časový problém, protože v 11 hodin přijde pan ministr a Solborn. Takže pokud bychom mohli tu rozpravu skončit v 11, bylo by to dobře, jinak musíme eh, tady udělat přestávku v té diskusi a pokračovat v 11.45. A nyní má slovo další poslankyně. Děkuji vám, pane předsedo. Pán Lulu tady nemůže být takže hovořím jeho jménem, protože on je stínovým zpravodajem pro naše skupinu k této zprávě. Chci poblahopřát paní Vedingové mm, za úsilí, které vyvinula na, eh, v práci k této dohodě, ale musíme dávat pozor, abychom odpověděli a vyřešili ještě několik otázek. My se obáváme nedostatku transparentnosti, i když Evropský parlament už vícekrát žádal více transparentnosti a přístup k dokumentům, který zůstává nedostatečný. Nevládní organizace, občanská společnost nedostává dostatečné informace rovněž a to vzbuzuje v nás obavy potřebujeme kompletní eh, přístup k celé dohodě. Za druhé, pro pracující eh, v Evropské unii i v obchodní oblasti kapitola začlenuje, eh, musí také začlenit důležitou oblast organizace OTI. A důležitý je také přístup k druhům, ale nestačí tady jenom to, co je ve, v dohodě obsaženo, eh, protože tady je ještě velký nedostatek této dohody. Také se hovoří o tom, že by to mohla být do, dohoda multilaterální, ale na jedné straně se tady hovoří o výhodách multilateralismu, zatímco ostatní nechtějí přijmout ani status nějaké země jako pozorovatele. A proto je důležité říci, že negativní seznamy by mohly zkomplikovat multilateralizaci dohody, ale znamenaly by zároveň ohrožení našich sociálních, pracovních a ekologických standardů. E, proto e, přístup se musí soustředit na pozitivní, na pozitivní seznamy. Děkuji and thanks to the rapid... Děkuji, děkuji zpravodajce a stínovým zpravodajům. Zelení zde mají několik důležitých témat. Za prvé multilateralizace, to opravdu důležité aby eh, TISA byla na té multilaterální úrovni. Ale přitom si musíme uvědomit, že je zde řada pozměňovacích návrhů a kompromisů, které jdou nad rámec GAS, takže je zde určitá snížená míra pravděpodobnosti, že se ta multilateralizace podaří a to nás poněkud znepokojuje. A ta myšlenka multilateralizace by měla potom se stát podle nás na všechny přílohy TISA. Potom ten takzvaný pozitivní seznam a doložka Stencil clause, ty hybridní seznamy s těmi doložkami, to, co je pro nás neprůchozí a s cílem multilateralizace bychom opravdu se měli držet toho pozitivního seznamu a ne těch dvou doložek. E, přístup na trh to je totiž důležitá otázka, podobně jako multilateralizace. Veřejné zakázky, příslušná příloha, to je také v rozporu v multilateralizaci v GATS je to vyloučeno a jinde je to plurilaterální. A víme, že to je opravdu citlivé téma pro celou řadu zemí a jsou zdrženlivé eh, otevírat jednání o této problematice. Takže jediné, co si zde můžeme představit, je opt-in, že ty země, které by měly zájem, by se mohly zapojit a ty ostatní by nemusely. Potom Domácí e, nařízení a regulace, to je také důležitá téma. My jsme navrhli, že je třeba zajistit právní cestou to právo vydávat e, legislativu nařízení. A také v souvislosti s té multilateralizací, že by bychom se omezili na GAT článek 6 a že by zde tedy nebyla potřeba toho testu nezbytnosti. O vlastně ochraně dat tam jdeme správnou cestou, tak jak to navrhuje zpravodajka, podporujeme eh, zahrnutí eh, té části, že eh, tam tedy bude zahrnutá příslušná legislativa EU. A také bychom se zde měli být v souladu s eh, stanoviskem Libe, které se objevilo teprve po naší formulaci kompromisu, tak ještě bychom to tam mohli zohlednit. Další téma. Myslím, že se musíme napřed podívat na dopady v minulosti, které přivedla liberalizace a dopady pro um, vznik krizí a že bychom zde tady měli být opravdu velice obezřetní. A potom veřejné zakázky, veřejné služby. Nebudu to rozvádět, pravodejka víc, jaký je náš názor. A tak vidíme to tak jako eh, SAD, je třeba zohlednit také se země. Pani Degen, prosím. Děkuji vám. Já bych také chtěla poděkovat paní kolegyně Redingové za tu náročnou práci, kterou odvádí i s námi stínový zpravodaj Pracuje na kompromisech. Já už jsem uvedla, že nejsme principiálně proti obchodování se službami, ale myslíme si, že je třeba zde mít precizní nastavení tak, aby nedocházelo k podvodům. Některé záležitosti nás a občany znepokojují, a proto jsme toho názoru, že tato zpráva je i příležitostí eh, uklidnit občany a dát najevo, které body jsou ty, u nichž nehodláme polevit a ustoupit. Měli bychom si uvědomit, že o těch jednáních víme vlastně velmi málo a nemůžeme jenom naslepo něco přijmout, co se někde tajně vědná v Ženevě. Já děkuji paní Redingové, ale myslím si, že ten původní text byl lepší než to, co se rýsuje nyní. A to, co je napsáno v tom usnesení, se mi moc nelíbí. A tak jako u usnesení o TTIP je to tak, že kolegové z velkých frakcí se dohodli na tom, že to je takový obecný text, který prostě bude uspokojivý pro všechny, ale neřeší jednotliviny. Ale já myslím, že občané si zaslouží více než pouhý paušální text. Myslím, že zde by opravdu eh, to mělo být řádně nastavené a někteří kolegové prostě nemají vůli řešit citlivé otázky. Například to, že potřebuje mít přesný pozitivní výčet služeb, výnětí mm, veřejných služeb a služeb provozovaných eh, kapitálem veřejným. A potom jsou zde i otázky domácích služeb Musíme zde jasně vymezit mantinely, protože když to neuděláme my, tak kdo to udělá? A Pak co uděláme s tím usnesením? Protože jde o to, jestli to chceme mít, jako to bylo v případě TTIP, anebo jestli chceme mít něco, co opravdu jednání ovlivní, ze šance, kterou nesmíme prosmeškat. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, drazí kolegové. Tato zpráva s stejnou cestou zdá se jako TTIP. Jasné je, že třeba abychom dávali pozor ale to, co vidíme, to je katalog dobrých úmyslů s červenými e, liniemi a tady e, máme riziko, že to bude trošku zničeno Evropskou komisí. Máme tady článek, který hovoří o situaci s naftou, s ropou. No a myslím si, že to též, co je v TTIPu, jako zakotveno v tomto článku, bude platit pro ty jsou třetina e, produktů v Evropě vůbec nejsou debatovány v médiích. Nechtěli byste nastartovat komunikační kampaň v médiích, aby TISA byla představena veřejnosti a aby se dosáhlo absolutní transparentnosti pro všechny občany Unie? Já nemám toho mnoho co říci v tomto stádiu, ale to, co vidím já, je, že tady máme dohodu, která se profiluje, která vytvoří světové normy za zachování eh, reglementačního práva. Ale je to dost dvojznačné, já si myslím, že to bude obtížně aplikovatelné. A co se týče tohoto tématu eh, TISA, bude mít dopad na eh, kapacitu i vnitrostátních regulací a úprav. A stejně tak jako pro TTI eh, mi není jasné, jak se bude počítat s arbitrážními spory. Děkuji a teď pan Morel a pan Fielner na minutu. Oui, monsieur le président, ano, pane předsedo, nepochybně je to velice důležitá práce, kterou udělala zpravodajka i stínový zpravodajové. Pozměňovací návrhy ukazují, domnívám se, také to obzvláštní pozornost, eh, protože to je také mimořádně důležité pro naše občany a panuje tady eh, poněkud velký neklid a my na to nemůžeme reagovat pouze pedagogikou, že budeme říkat, bude to prostě dohoda, která bude užitečná, výhodná pro obě strany, ale nemůžeme používat tu pedagogiku pouze pro sebe, ale je třeba, aby občané se dověděli bilanci určité liberalizace a dopad na jejich svět práce na svět podniků a naši občané si zcela legitimně kladou otázku, na jakém základě se takhle vyjednává a proč, jestli je to jenom proto, aby se lépe opravila otázka nové digitální ekonomiky, tak bychom mohli mít sektoriální přístup a nikoli globální přístup. Co se mě týče, a hned skončím, je tady usnesení Evropského parlamentu, které eh, bylo odhlasováno v roce 2013. To se netýká pouze audiovizuálního světa a všichni hlasovali pro stejné právo, pro pozitivní seznamy Všichni hlasovali i pravice a poslední bod z demokratického hlediska nesmírně důležitý. Nemůže tady být doložka o statutu quo, eh, protože to by bylo skutečně závažným problémem pro demokracii. Děkuji, Děkuji velice, budu velmi stručný. Za prvé chci poděkovat oběma zpravodajům, tedy zpravodajce i stínovým zpravodajům za práci jsem rád, že se nesla v pozitivní atmosféře. Tři sdělení. Za prvé, měli bychom se snažit vypracovat text, který je ambiciozní, který ukazuje na to, že naše ambice jsou velké. To je totiž přesně ta oblast, kde má Evropská unie ofenzivní zájmy a proto je tedy zásadní, abychom se jaksi sami eh, neomezovali předem. Jde nám o globální poskytování služeb a tady tedy, pokud jde o poskytování služeb, má Evropská unie rozhodně konkurenční výhodu. Proto bychom se vlastně neměli omezovat a měli bychom zůstat ofenzivní našem přístupům. Za druhé, datové toky. Přenvody, přenosy dat jsou naprosto zásadní. Nesmíme zapomínat, že je to důležité i z pohledu vý, výroby a potřebujeme mít tedy jasné prohlášení o požadavcích na data. Ochrana dat je zásadní, zároveň však nesmíme zapomenout na to, že je třeba nejprve vědět, jak datové toky fungují, abychom se vyhnuli situaci, kdy buď na jedné straně budeme prosazovat pouze datové toky, a nebo se pouze ohraničovat tou ochranou dat. Některé služby jsou také, tedy jejich poskytování je velmi citlivé a tady musíme být velmi opatrní na to, jak nastavíme definice. Tady souhlasím s tím, že je třeba přesně popsat, o co nám jde. A například tedy ten výraz služby v kultuře je chybný, abych dal přednost výrazu audiovizuální služby. V dohodách CAC už existuje k tomuto výjimka a my bychom ji měli využít a nikoli tedy celé toto téma úplně vyloučit z jednání. Měli bychom tedy usilovat pouze o výjimku, nikoli o úplné vynechání. Jenom velmi stručně Vy jste tady zmínili tedy ten aspekt rozvoje a v našem výboru jsme právě schválili toto stanovisko. Je eh, evidentní, že ty jednotlivé politické skupiny vycházely původně z různých eh, stanovisek, ale nakonec jsme se dohodli a to je velmi pozitivní. Jde nám především o snižování eh, chud, zmírňování chudoby, zmírňování nerovnováhy a to je velmi důležitý signál, který můžeme Eh, který je důležitý i pro váš výbor INTA. Děkuji a s tím dávám slovo zpátky paní Reding. Já jsem pozorně poslouchala tuto diskuzi a vidím, že se na celé řadě věcí shodneme, nicméně pořád nám ještě zbývají věci, na kterých se musíme dohodnout. A o tom, o to se přesně budeme snažit například zítra na zasedání se stínovými zpravodaji, Není tu tedy příliš mnoho bodů, na kterých bychom se neschodli. Ale bude tedy třeba eh, věci důkladně uvážit tak, abychom výboru INTA předložili text, který je smysluplný a hodnotný, předtím, než se bude v prosinci hlasovat. Já sama jsem si jistá, že ty konstruktivní návrhy, které předložilo devět výborů, pokud jde o různé aspekty kompetencí, projdou a že je a my se tedy budeme snažit je zohlednit, protože je to pro nás velmi důležité. Děkuji. Děkuji srdečně. Já stále zachovávám naději, že vyšleme silný signál mm, z parlamentu. Děkuji mnohokrát, tím uzavírám tento bod a teď se dostáváme k bodu 17. A mě těší, že tady mám ministra zahraničních evropských věcí, pana Žána Aslborna, aby nás informoval o výsledcích lucemburského předsednictví, o úspěších, ale včera jsme probírali také západní Balkán a uzavřeli jsme velice významnou dohodu a to je jistě dobrý signál pro budoucí dobré výsledky. Ale přesto lucemburské předsednictví samozřejmě ještě neskončilo, žádné eh, konference v Nairobi nás ještě čeká a samozřejmě očekáváme, co nám eh, budeš moci k tomu říci, jak eh, překonat tu blokádu a zcela jistě jistě nám řekneš i něco o dalších legislativních eh, záměrech, zejména 28 Instruments a možnosti dostat se tady ku předu. Máš slovo. Danke, eh, Bernd. Děkuji ti, Bernte. Je pro mne velkou ctí eh, být mezi vámi na vašem výboru ještě jednou. Tento výbor je velice důležitý a já Dovolíte-li, mm, využiji několik minut, eh, abych analyzoval, kde se nacházíme v oblasti mezinárodního obchodu. Eh, když jsem tady byl v červenci, domníval jsem se, že pro nás toto předsednictví eh, bude tedy první předsednictví po uzavření smlouvy Lisabonské a byli jsme ale konfrontováni s úplně jinými výzvami a detaily a vidíme, jak obchodní politika čelí velikým výzvám existenciálního významu, stejně tak jako jiné politické oblasti, ale to neznamená, že by obchodní politika se měla omezit na jedinou logiku získat nejlepší tarifní tarify, celní tarify. V červenci jsem hovořil o příkladě Tuniska eh, pro využití potenciálu inkluzivní, koherentní obchodní politiky na základě zahájení nové komunikace Trade for All. A proto mám radost, že vyjednávání s Tuniskem o dohodě o volném obchodu byly prohloubeny, zahájilo se vyjednávání 13. října a Další vyjednávání se konalo bezprostředně poté a to je opravdu příklad evropské podpory Tunisku, které rozvíjí své hospodářství a my se snažíme, abychom pomohli jim nabídnout jasné perspektivy. Víte, že e, ty neustálé útoky teroristů ukazují, že Evropa musí projevit solidaritu se sousedními státy. A v tomto duchu Eh, je rada ochotná vstoupit do třístranných jednání s vámi, s Evropským parlamentem, eh, a, a, bychom, a víte, že se vyjednává také o té situaci mimo žádných opatření v umožnění dovozu olivového oleje z Tuniska. Řekl bych, že tady je počet témat, které bych kvalifikoval jako dobré, co se týče výsledku. Ale tady zase řada jiných otázek, kde bohužel navzdory našemu úsilí jsme nemohli dosáhnout cílu, které jsme si vytýčili. Hmm. A eh, to, co se týče transparentnosti vyjednávání, to jsme se snažili posílit v rámci toho, že lucemburské předsednictví posílilo dialog s Evropským parlamentem a jeho výbory. Zástupci předsednictví se účastnili rovněž všech schůzí výboru INTA a naslouchali evropským poslancům a jejich týmům Eh, který se, kteří se angažovali ve spolupráci parlamentu s nevládními organizacemi a zástupci obchodního sektoru. A bylo to rovněž eh, v duchu koherentnosti jednotlivých vnitrostátních, eh, evropských a multilaterálních, jakož i odvětvových politik, rozvoj, průmysl, obchod, lidská práva a tak dále, která jsme projednávali s vaším výborem, pane předsedo a tak to vypadalo v těch posledních pěti měsících. Jistě není zapotřebí, abych se vrátil eh, k nové komuni- novému sdělení Evropské komise týkající se obchodu ze 14. října. Vy jste o tom tady diskutovali s paní komisařkou Malströmovou. Stejně tak, jako my jsme o tom diskutovali na radě. Rada pro eh, otázky zahraničního obchodu minulý týden udělal určité ústupky v tomto tématu. Dovolte mi, abych v tomto kontextu krátce zmínil jedno téma, a to je zveřejnění mandátu rady. Já osobně jsem adeptem pro, jsem fanouškem transparentnosti a rád bych, abyste měli přístup k našim přímým vyjednávání, ale je třeba pochopit, že informatický, informat, akční systém by, doufejme, záhy mohl přispět k výměně lepší informovanosti parlamentu ze strany Evropské eh, rady na zák- elektronickou eh, cestou. Rád bych vám řekl, že rozhodnutí týkající se tohoto mandátu eh, budou činěna případ od případu podle vašich žádostí tak, jak je to zakotveno v meziinstitucionální dohodě. E, samozřejmě ale to podléhá jednomyslnému rozhodnutí na radě e, sdílení, e, podílení se parlamentu na vyjednávání typu je ale přece jenom schudné, domnívám se. I to, co se týká ekologických požadavků. Další věc, kterou ministr se eh, zorganizoval konferenci v Nairobi na základě iniciativy z minulého pátku. Bude tam 15 ministrů Eh, které budu, kteří budou přímo na místě, aby činili rozhodnutí. Je třeba dosáhnout globální rovnováhy, které by měla Evropská unie akceptovat. To jsou otázky týkající se rozvoje hospodářské soutěže a transparentnosti. Eh, v Nairobi se bude jednat o to definovat priority pro postnairobský proces. A tady jsou ve hře eh, program z Dohy, dohoda z Dohy, aby kde tedy výsledky tohoto jednání jsou formulovány jako slibné. Otázky související s rozvojem, přístup zejména méně rozvinutých zemí, angažovanost Evropské unie vůči eh, nejslabším zemím eh, se nezmění a Světová obchodní organizace hraje významnou roli v této oblasti. A máme tady dvě ze čtyř otázek, e, odchylka týkající se služeb a pravidel původu, ale přístup e, pro k franchisingu jsou kontroverzní, e, i když můžeme být flexibilní v tomto tématu. Máme tady také Můžeme realizovat také specifická ustanovení na základě diskusí podle toho, jak pokročí diskuse o hospodářské soutěži a exportaci v zemědělském sektoru. Cílem je mít posílenou disciplínu pro veškerý typ podporu a dotací ehm, ve směru k zemědělcům, to znamená sub eh, exportní subvence, forma úvěru, zajištění, pojištění, pro exportující podniky. Pro Evropskou unii je zcela prioritní, aby výsledky zahrnuly čtyři prvky hospodářské soutěže a vývozu. V tomto kontextu Evropská unie předložila společný návrh se s Brazíliou, Argent, s Brazílií, Brazílií, Peru, Uruguayí eh, a sice 16. listopadu 2015. A soubor možných výsledků jistě zlepší transparentnost jako posílení antidumpingových práv rybolov, jakož i e, vnitřní reglementaci v servisu. Co se týče tří vyjednávacích e, velvyslanců. E, ti představili v roce 2015 rovněž proces, kde dojde k prohlášení ministerského setkání ke kterému dojde v Ženevě. Vyjednávání pokračují až do poslední vteřiny a Evropská unie eh, učiní, co je v jejich silách, aby eh, tato konference přinesla výborné výsledky a na základě upřímných diskusí, abychom vnesli nového ducha do multilaterální spolupráce za soustředění se na priority rozvoje současných vyjednávání. Domnívám se, e, že jsem e, řekl v souvislosti s usnesením vaším z minulého týdne, e, že jsem vám dokázal, že sledujeme stejné cíle. Hovořil jsem s generálním ředitelem v Turecku, v Istanbulu a rovněž se zástupci G20 v říjnu tohoto roku a předal jsem mu eh, také podklady Cílie Mástrem, abychom mohli usnadnit vyjednávání. Máme tady určité elementy, kde došlo ke zlepšení a kde Evropská unie může mít výhodnou pozici při vyjednávání v Ženevě a já velice děkuji vašemu výboru, že tuto tento záměr schválil velice rychle. Co se týče posledních měsíců, tady jsme se orientovali na operacionalizaci pro služby ve služby malých a středně velkých podniků, abychom také zahrnuli zájmy dalších zemí. Evropská unie sorganizovala schůzí na podporu eh, tohoto záměru tento rok a koncem července Eh, byly předány detaily a, preven, a, a priority Evropské unie. Eh, co se týče setkání ministrů v Nairobi, eh, tady jsme předložili priority Evropské unie, zejména tedy pro služby servisu. Při desátém setkání ministerském v Nairobi bude možno dospět politicky k multilaterální dohodě tato dohoda také byla vypracována v logice velké koherentnosti naší obchodní, ekologické, průmyslové a inovační politiky. Tato dohoda bude zcela zásadní v kontextu klimatických vyjednávání COP21 v Paříži a v souvislosti s ministerství setkání v Nairobi. Tato dohoda bude otevřena všem státům, kteří jsou členy této organizace a bude to pro ně jistě mít dobrý sociální, ekologický, průmyslový do, dopad a zároveň to vyšle symbolický pozitivní signál ostatním partnerům. Co se týče multilaterální spolupráce, tady bych rád připomněl dokončení dohody týkající se informačních technologií a od této chvíle do Nairobi očekávám, že také dospějeme k završení tarifních vyjednávání. Vy jste hovořili právě o TISE. Lucemburské předsednictví se snažilo sledovat toto téma i na jednání v radě. Pakliže eh, by, a mohlo by to stimulovat eh, nové pracovní příležitosti, podporu mezinárodního obchodu, který by měl být založen na nediskriminačních pravidlech a za zachování zásadních cílů a lucemburské předsednictví se snažilo toto všechno zapracovat ah, aby eh, se také dělala dobrá legislativní práce. Vylučuje se tady vyjednávání evropská opatření soukromého života. To bude, pardon, to bude udrženo ochrana tedy osobních údajů a lucemburské předsednictví konstruktivním způsobem podporuje spolupráci s Evropskou komisí a s Evropská rada, s Evropskou komisí, s Evropským parlamentem, zejména co se týče nových pravidel při dohodování smlouvy o službách, protože to poskytne nové příležitosti přístupu na trh. Cílem bylo dospět eh, k tomu, aby všichni účastníci těchto multilaterálních dohod skutečně byly multilaterální. A tady bych chtěl zdůraznit vynikající zprávu vašeho výboru a také úsilí mé kolegyně Vivian Redingové. Lucemburské předsednictví s Evropskou komisí bude pokračovat eh, v pracích eh, v souladu s umluvou OSN o transparentnosti v arbitrážních vyjednávání, tedy řešení sporů s investory. Jistě znáte ten problém velice dobře. Co se týče vaší instituce, domníváme se, že je zcela prioritní pro Evropskou unii poukázat na praktický dopad tři rychlé um, uskutečňování dohodnuté legislativy i v rámci hájení zájmu investoru, ale rovněž obhajujících se stran. To eh, tvoří zásadní jádro. Těchto vyjednávání je třeba také především zachovat eh, věrohodnost Evropské unie pro zachování multilaterálního přístupu, které ona sama pomohla vyjednávat. V posledním měsíci jsme zahájili konstruktivním a pragmatickým způsobem společně s komisí práci při nalezání praktických řešení, abychom eh, dosáhli zlepšení situace, v níž se nacházíme. Zatím tady nemáme dohodu všech členských států na radě a bohužel právě proto, že tu není ta dohoda, nemůžeme ukončit tu odpovídající dohodu a to je politování hodné a bohužel to má negativní dopad na hm, image Evropské unie jako celku. My eh, se budeme i nadále snažit nalézt dohodu všech eh, stran, kterých se to týká a můžete a rádi bychom počítali s dobrou vůlí všech států angažovat se na těchto diskusích. Dovolte mi, pane Dovolte mi, pane předsedo, abychom je v rámci bilaterálních dohod řekli, eh, jak to vypadá ve spolupráci s třetími státy. To se tý, co se týče transatlantického partnerství obchodu a TTIPu, eh, získalo novou kvalitu, co se týče transparentnosti a dialogu. Minulé měsíci byly zcela rozhodující pro tu kolej, kterou bychom měli sledovat v tom nejpo, nejspolitizovanějším tématu, a to je služba trvalý udržitelný vývoj, modernizace systému ochrany investic a veřejné zakázky. Mé poselství je jasné. Míč je samozřejmě teď na americké straně. V minulých měsících jsme věnovali pozornost jedné otázce a sice mechanismu reform pro činnost investorů a pro řešení sporu ISDS. Vy sám, pane předsedo, víte, že eh, se sešli ministři obchodu Německa, Švédska, Nizozemska, Lucemburská, Francie a věnujeme se této otázce, abychom navrhli reformu v této oblasti. Rada a komise rovněž s velkým zájem studovali usnesení o typu které schválila vaše instituce v červenci tohoto roku. A vzali jsme velice dobře na vědomí vaše doporučení a v září komise předložila návrh týkající se nového systému nařízení Investment Court System, ICS, cílem eh, noho, nového návrhu, který byl vypracován a diskutován transparentním způsobem a velice efektivně také za spolupráci jednotlivých členských států, aby tady došlo ke zvýšené ochraně evropských podniků, zejména malých a středně velkých podniků, proti veškeré diskriminaci. Nový systém hm, chce nastolit zejména transparentnost a v oblasti ISIS e, zejména jmenování soudců při zachování etických pravidel a také možnosti odvolání se. Eh, zapojili jsme také doporučení vaše a ale v současné době je třeba tedy změnit ten systém IDS. Je třeba, aby to byl vyvážený model a v rámci veřejného mechanismu eh, došlo k odpovídajícím úpravám lucemburské předsednictví spolu s komisí, postupuje na sledování tohoto cíle a eh, k, přitom chceme, aby výbor mohl formálně, aby komu se mohla diskutovat formálně o tomto návrhu s členskými státy. Víte, že došlo k zveřejnění sdělení na začátku listopadu. Nový systém by, se mo- by mohl znamenat změnu na světové úrovni při změně postupu při ochraně investic. E, naše rada, Rada pro zahraniční záležitosti, pozitivním způsobem souhlasila s tímto přístupem komise Eh, jde také o, co se týká přístupu k určitým dokumentům i v posluchárnách jednotlivých členských států tady dochází eh, k dalšímu postupu v této oblasti. Už eh, tady není, tedy jednotliví poslanci národních parlamentů budou mít také k tomu přístupě třeba ve zásadní debatu o, pri, o, o dopadu a to je priorita i pro vás. Já to vím a rád bych využil této příležitosti, abych tady zdůraznil, že paní komisařka odvedla příkladnou práci, byla otevřená a e, zachovala konstruktivní přístup pro posílení transparentnosti ve vyjednáváních. A rovněž v tomto duchu otevřenosti a vedení dialogu, ve kterém se pokračuje se všemi Eh, se všemi příslušnými aktéry eh, vedlo k tomu, že poprvé došlo také k setkání s partnerů sociálních z jednotlivých členských států a to umožnilo diskutovat o těchto vyjednáváních. Co se týče rozvoje na americk- vývoje z americké straně, 5. listopadu eh, byla uveřejněna takřka závěrečná zpráva a ve stejné datum prezident Obama informoval o kongres o svém záměru podepsat smlouvu TTP. Toto oznámení se týkalo období 80 dnů, 90 eh, eh, dnů, promiňte, kdy kongres bude mít možnost schválit tuto dohodu. To je jedna z výzev pro legislativu Fast Track, o které, se, které schválil kongres tento rok, ale je obtížné předpovídat, jakým způsobem bude zkoumána tato dohoda hlasování. Každopádně se bude konat nejdříve v dubnu a květnu příštího roku. Co se týče eh, volebního procesu cílem Evropy zůstává dospět k ambiciozní dohodě a k tomu, aby Evropská unie zachovala tu substanci, která byla stanovena v kalendáři. Jak už jsem vám vysvětlil, eh, v první části svého projevu zůstávám přesvědčen o tom, že na horizontu máme slibné cíle a to, co nás ještě více spojí s USA na základě této nové dohody a přispěje k novým řešením a zároveň pomůže lepšímu porozumění na obou stranách Atlantiku bude třeba modelovat globalizaci, kde máme občas pocit, že ztrácíme kontrolu. K dohodě ta vám nemohu mnoho říci, je tady legal strabbing, komise to stále sleduje, ale já osobně jsem přesvědčen o tom, že bude třeba diskutovat, jakmile to bude možné. A pak, když jsem dobře informován, už to začalo, Cecílie už e, navázala kontakt s novou kanadskou ministriní, Eh, včetně toho, co se týče úprav eh, eh, ochrany různých investorů. A to se mi zdá velice důležité. Dalšou prioritou lucemburského předsednictví to se týkalo bilaterálních dohod. My jsme zintenzivněli naše diskuse pro završení dohody o svodne, svol, a volném obchodu s japonským cílem. Bylo završit tu dohodu tento rok, ale to jsme nedosáhli. Navzdory opakovaným výzvám pre, před prezidenta Junckera. Paralelní vyjednávání v TTIPu samozřejmě eh, tak trochu pokryly nebo překryly naše záměry. A komise eh, nám předložila také velice ambiciozní kalendář, abychom dokončili toto vyjednání koncem roku 2016. Evropská unie završila proces vyjednávání dohody o volném obchodu Koreou. Vyjednávání mezi, členský, mezi USA a Koreou trvaly víc než pět let. A e, toto, tato smlouva definitivně vstoupí v platnost v polovině prosince. Jak víte, modernizace současné slovy, která se diskutuje s korejskou částí na, právě na radě. Pod naším předsednictvím bylo možno završit vyjednávání dohody o volném obchodu mezi Evropskou unii a Větnamem. Tato dohoda eh, bude příkladnou pro další třetí partnery ve třetích státech eh, pro liberalizaci trhu, otevření trhu a respektování našich eh, práv a dále pro trvalé udržitelný vývoj. Mě těší, že Větnam, který celá léta byl cílem naší spolupráce eh, mohl s námi uzavřít tuto bilaterální dohodu tak ctižádostivo. Zavržení textu v současné době probíhá. Co se týče investic, pan prezident Juncker a větnamský premiér by měli tento týden oznámit dokončení všech vyjednávání. Gen obecně mohu říci tak, jak jsme mohli konstatovat minulý pátek, eh, snažíme se prohlubovat ekonomické hospodářské vztahy s ASEANem Eh, ve, eh, v rámci by regionální spolupráce nebo případ od případu a bilaterálního a to už přináší své plody. Rovněž jsme zahájil vyjednávání s Filipínami a očekávám, že rovněž vyjednávání s Indonézií budou moci být zahájeny eh, na konci roku 2016. Evropská unie zůstává otevřená pro zahájení vyjednávání s Malajzií Eh, a co se týče transitního procesu v Tajském, víte, že v Malajzii je to velice obtížná pro Tajsko teď eh, takřka nemožné. Vyjednávání, se týče eh, investic a obchodu s Čínou, to pokračovalo v celém druhém semestru v roce 2015. E, v dohodě byla priorita Evropské unie pro dosažení rovnováhy, která by byla užitečná pro naše vztahy s Čínou. Rada i nadále sleduje velice zblízka úsilí komise v tomto smyslu a podtrhuje význam pro vyjednavače intenzivnit jejich úsilí pro dosažení cíle aby se definovala tato dohoda na základě skutečně společného textu, který poslouží dalšímu vyjednávání. V tomto kontextu jsme rovněž diskutovali vyjednávání o investicích s Myanmarem, abychom našim ekonomickým aktérům nabídli lepší ochranu evropských investic a posílení právní jistoty pro investory a snížení překážek, kterým investoři v těchto přechodných zemích čelí je třeba podporovat všemi způsoby toto úsilí. A pakliže tyto dohody a ustanovení, která jsou klíčová. Tady bych rád v tomto kontextu připomněl, že Evropská unie bude pokračovat ve svém stěžádostivém přístupu k trvale udržitelném rozvoji i s dalšími azijskými partnery, ale také s Novým Zélandem a Austrálií, což jsou země, s nimiž Evropa Eh, pokračuje v obchodních vyjednávání. Rada schválila tento proces skupinu a komise do konce příštího roku by měla definovat na základě jakých parametrů by se mělo obchodně vyjednávat s těmito dvěma státy. A teď ještě Mercosur. Navzdory našemu úsilí vyjednávání zdaleka nedosáhly našeho cíle. Naše diskuse na základě v minulý pátek Ehm, byla tedy protchnuta upřímnou diskusou, s diskusí mohu to říci tak a jistě znáte, když to eh, znáte diplomatický jazyk, tak jistě víte, o čem se jedná paní komisařka Malstrojmová eh, řekla, že jednotlivé delegace zůstávají ochotné zůstat aktivní ve vyjednávání této organizace na základě jak ofenzivního, tak defenzivního přístupu na velice širokém základě ke specifické otázce otevřené eh, se při vyjednávání celních tarifů, ale tady to musí být na základě sdíleného přístupu. A co se týče politiky sousedství, <clears throat> migrační krize ukázala, jakým způsobem je třeba posílit naše společnou, náš společný koherentní přístup ze základu Evropské unie k třetím státům. Dosáhli jsme dohody Eh, v rámci <clears throat> třístranných jednání. Zejména eh, jsme uzavřeli tu, tento dohodu se, západní, se zeměmi západního balkónu, Balkánu, eh, které umožní vývoj této části světa. A v tomto ohledu byla také dokončena dohoda o obchodní výměně s Ukrajinou a vstoupají v platnost 1. ledna v roce 2016. Evropští, ruští a ukrajinští aktéři eh, dnes eh, zahajují také třístraná vyjednávání. Nemůžeme mít tedy příliš velké obavy, ale doufejme, že toto vyjednávání doufejme, že nepovede ke zhoršení, ale naopak ke zlepšení situace. Třeba by se pokračovalo v dialogu za respektování zájmu všech stran a svrchovaných práv všech stran. A rád bych pokázal na to, že Cecilia Mástrem již řekla, že eh, pakliže to nebude eh, zakončeno k prvnímu lednu, tata, tato angažovanost dialogu bude pokračovat. A jak už jsem vám vysvětloval ve své poslední ve svém poslední části my chceme usilovat o, posilova, o, o posílené obchodní partnerství s africkými partnery což je pro nás příležitost zahájit obchodní vztahy na základě nové úrovně a přispět k větší koherentnosti, abychom mohli čelit novým výzvám příhodným způsobem. Obchod by měl posloužit nejenom ekonomickému vývoju našich partnerů, ale měl posloužit lepšímu porozumění a ekonomickému, sociálnímu, ekologickému pokroku v rámci pokračujícího dialogu mezi oběma kontinenty. A je to jasný příklad koherentnosti politiky. Podpis dohody se jeho africkým společenstvím a východoevropským společenstvím by mělo být dosaženo na začátku roku 2016. A to umožní posílení bilaterálních hospodářských vztahů eh, pro všechny strany a zároveň pro zlepšení situace našich afrických partnerů. A co do legislativy, tady bych rád řekla, jakými jaká téma, jakými tématy se zabývají členské státy. A to je ocelářský průmysl, který je konfrontován s velkými výzvami konjunkturálními a strukturálními, zejména v rámci nadměrné světové kapacity snížení poptávky a nekalé konkurence z určitých třetích států ale také v rámci jednotlivých vnitrostátních energetických politik. Výroba Evropské unie reprezentuje 360 eh, eh, tisíc pracovních příležitostí ročně. Komise vícekrát diskutovala, zejména v minulém roku, o možných prostředcích pro <clears throat> zlepšení této situace a vyvíjení nových nástrojů této obchodní politiky. Řekl jsem to, eh, protože i metalurgie zůstává i pro mou zemi velice významným eh, tématem. A je to významné i pro celou Evropskou unii. Eh, I v rámci toho společenství, které tady vzniklo v minulých desetiletích. A na závěr bych rád řekl něco k legislativním postupům. Prioritou, prioritou lucemburského předsednictví je z, zmírňování konfliktu. Eh, to bylo, vedlo ke zlepšení právní jistoty a transparentnosti přístupu, aby došlo k lepšímu propojení eh, legislativy, obchodu a komerčních partnerů Evropská unie schválila pozměňovací návrhy k tomuto návrhu během květnového zasedání tohoto roku. Lucemburské předsednictví rovněž vedlo plodné debaty na radě a teď už se blížíme završení toho návrhu v souladu se všemi 28 státy a pak dojde k třístranným jednáním. Jsem přesvědčen, že na základě vaší podpory, pane předsedo, co se týče balíčku, eh, který našim nizozemským kolegům předložíme, budeme moci pokračovat v naší dobré práci. Druhou prioritou bylo řízení proti mučení a rozhodnutí eh, bude učiněno zítra a k první třístrana eh, na soudě a třístrana jednání budou zahájena příští týden. Lucemburské předsednictví tudíž dostálo svému slibu, aby se jednalo o tento záležitosti také na radě. Jenom lituji toho, že jsme nemohli zahájit proces třístraného vyjednávání dříve, ale jsem přesvědčen o to, že nalezneme dobré výsledky na základě jednání, která jsme vedli s našimi italskými a lotyskými kolegy. Co se týče postoje rady k mezinárodnímu nástroji eh, pro veřejné zakázky, 21. listopadu 2014 rada vyzvala komisi, aby předložila nový návrh, ale rada stále ještě na tento návrh čeká. Čili už to bude záležitostí nového předsednictví, aby se věnovalo tomuto tématu během oběda. Zasedání ministru pro mezinárodní obchod minulý týden se rada dotkla významného tématu a to se týče eh, statutu udělení, udělení partnera eh, volného obchodu a přístupu Číny v této oblasti. Vyměnili jsme si názory a řekli jsme pakli, že Evropa nerozhodne o automatickém udělení statutu mezinárodního trhu pro Čínu v, v prosinci 2016, mohla by Čína eh, žalovat Evropskou unii před příslušným soudem. Na rozdíl od eh, jiných aktérů je třeba rozhodnout. Například OSE a Japo- OSN a Japonsko, USA a Japonsko byly daleko aktivnější eh, v tomto vyjednávání a v modifaci jejich respektivních legislativ a proto je třeba, aby komise předložila tento návrh a za spolupráce Evropského parlamentu v takzvaném řádném řízení tady máme určité riziko, že nebudeme moci završit včas antidumpingová vyjednávání. Víte velice dobře, že za 8 až 12 měsíců minimálně po dovršení dohody to může vstoupit v platnost, čili musíme ještě přemýšlet o tomto tématu, jak trošku urychlit ten spožděný, zbržděný vývoj a doufáme, že najdeme schůdnou cestu v této závažné otázce v roce 2016. Tato diskuse by mohla rovněž ovlivnit postoj členských států k modernizaci nástrojů Eh, obchodní obrany či obha, obrany obchodu. Znáte to eh, jistě všichni, že eh, se snažíme najít konsensuální řešení. Vidíte, pane předsedo, naše lucemburské předsednictví se skutečně snažilo v posledních pěti měsíců, vlastně to bylo pět měsíců, protože tam předtím byl ten měsíc srpen a doufám, že jsme, <clears throat> myslím, že jsme mohli uzavřít významné významná témata, která měly prioritu a jsem přesvědčen, že naši nizozemští kolegové učiní vše, co bude v jejich silách, aby pokračovali v této práci a čelili těm četným výzvám, kterým Evropská unie v oblasti ob- mezinárodního obchodu čelí. Děkuji vám mnohokrát a jsem jako Fidel Castro, který hovořil několik hodin. Srdečně vám děkujeme, Žáne. Ty si nám opravdu zde načrtl komplexní obrázek obchodní politiky Evropské unie ve svém projevu a my svůj projev také rozešleme jednotlivým poslancům, tak aby si mohli ještě přečíst jednotlivé detaily. Nyní máme relativně málo času, takže navrhuji, že bychom řečníkům vždy dali k dispozici jednu minutu tak aby si také stihl odpovědět, protože potom musíš do NATA. Tak, Danieli, prosím. Děkuji vám, pane ministře. A prosím mějte jako pochopení, že nedodržím minutu, protože jsem mluvší největší frakce a minutu dostanou i malé frakce. Já vám děkuji za vaši rozsáhlou přednášku. Naše frakce má velký zájem na to, aby dohoda o volném obchodu s Ukrajinou skutečně vstoupila v platnost. Prosím, motivujte své kolegy v radě. Za druhé, když začínáme věci typu Tunisko, to je dobře, ale dobré je také dotáhnout věci do konce. Jednu věc jsme například nezačali. Parlament uh, žádal, abychom nejednali o investicích pouze s Čínou, ale i s Tajvanem a zde nevidíme vůbec nic a bylo by zajímavé, kdybyste mohl tedy zareagovat, zda zde, eh, jak to vypadá na radě, zda nechtějí začít jedna s Tajvanem, až bude dokončena, až Čína, potom Kolumbie a Peru. Pokud vím, tak momentálně 50 parlamentů ji zratifikovalo, 50 ještě ne. Myslíte, že 50%, ale 50% ještě ne, takže e, bude zde na to rada dále tlačit a potom CETA. Je to zajímavé, že rada nebo některé země v radě tam vyvíjejí tlak ale za naší frakci my to můžeme schválit i tak, jak to nyní je na stole, ta dohoda je dobrá, ale já mám problém, když členské státy v radě chtějí, aby komise ještě někde něco vylepšila, ale potom v případě pochybnosti stejně eh, tyto státy neratifikují, případně ratifikaci odkládají. Potom jste hovořil o celé řadě legislativních procesů. Myslím, že v oblasti legislativy není eh, nebyl za vašeho předsednictví uzavřený jediný legislativní proces. Nevidím v tom pouze zodpovědnost vaši, protože ani předcházející předsednictví neuzavřelo jediný legislativní postup. Takže jak se nám podaří zajistit to, aby se v radě nezdržovala legislativa tím, že se věci prostě neprojednávají? My no, jsme si nastavili například v parlamentu pravidla, třeba pro druhé čtení, nebylo by vhodné zauvažovat i, aby rada se zamyslela nad tím, Eh, v jakých lhůtách bude uzavírat první čtení u legislativy. Byl bych rád, kdybyste zareagoval. Pokud chceš, prosím, rychle. Takže stručně, co se týče Ukrajiny, tam s vámi plně souhlasím. Čína, Tajván, já nejsem nějaký odborník na Čínu a Tajván, ale slyšel jsem napřed Čínu a potom děláme samostatně Tajván, tak to je prostě ta, eh, tak to je to pořadí na radě. Možná vy tento pohled nezdílíte, ale já jsem to takto pochopil, že to tak bude. Máte pravdu, i my jako předsednictví a i příští předsednictví se musí zasadit o to, aby v případě Kolumbie a Peru více než eh, se angažoval více než 50 našich parlamentů, ale víte, že předsednictví a rada obecně mají určitá omezení, co se týče tlaku na jednotlivé státy ale bereme vaši radu vážně. CETA. Zde si myslím, že není úplně špatné i po tom hlasování v Evropském parlamentu se snažit o to. Pokud to nové ISDS nebo ISS, nebo jak se to vlastně jmenuje, no zkrátka to se má stát takovým celosvětovým schématem, vzorem, a že by zde bylo určité úsilí. A zdá se, že Kanaděné nejsou nějak proti promluvit si tady s novou kanadskou vládou o tom, zda něco takového bylo možné. Nemyslím si, že by v radě byly země, které by použily nové ISDS k tomu, aby se tu zablokovali. Ale je třeba ten pokus podniknout, protože má i e, nadpoloviční většinu v radě. Vy říkáte, že jsme toho moc e, nezvládli, ale to víte, nás je jenom 22, vás je 751. Eh, musíme ale dostat všechny ke stolu. Už jsem hovořil o tom Unicitral a tam například je jedna země, která už to rok blokuje a nejsem přesvědčen o tom, že <coughs> ta eh, blokáda někdy skončí. To musíte prostě pochopit, že pak je patová situace. My jsme se snažili opravdu e, usilovně pracovat a pracovat co nejlépe a pokusíme se také něco ještě vyřešit v trialogu. Dobrá, Jude, prosím. Děkuji velice. Já mám dvě velmi rychlé otázky. První se týká ocely. Já naprosto s vámi souhlasím e, v tom, že ocelářství je jedním ze zakládajících e, průmyslů v Evropě a s tím, jak důležitou roli hraje. Ta blokující menšina v britské vládě byla překonána a zrovna tak se obrací stanovisko rady a Dochází k modernizaci ocelářského průmyslu a to i v oblasti obchodu a mě by zajímalo, jestli ještě rada chystá nějaká další opatření, jak řešit situaci v ocelářství. A za druhé naše vztahy s Afrikou a dohody o ekonomickém partnerství protože tady je tedy vůbec nejsla, nejslabší kapitola a trvale udržitelném rozvoji, kterou lze najít v dohodách mezi Evropskou uní a jinými regiony. A mě by zajímalo, jestli tedy oslabení nebo toho důrazu, který je kladen na trvale udržitelný rozvoj v našich obchodních dohodách, je něco, čeho si rada povšimla, že tady tak činí úmyslně. Děkuji. Merci. Takže pokud jde o ocel, Já jsem si nevšiml nějaké zásadní změny v postoje, v postoji Spojeného království, ale debatovali jsme o tom, zdali by bylo možné rozdělit tady ty problémy na dvě skupiny. Za prvé ocelářství v Evropě a za druhé Eh, udělení eh, statutu tržní ekonomiky Číně. Pokud jde o MES, tady máme tři možnosti. Buď to neuděláme vůbec nic, nebo změníme všechno, a nebo budeme jednat. Abychom se dobrali dohody s Čínou u určitých sektorů, jako je například ocel, možná také eh, solární panely to ještě nevím. Čili takovéhle je stanovisko, ke kterému se připojila většina členských států. Ocel v každém případě. Přímo vytváří více než 350 tisíc pracovních míst a nepřímo jistě ještě daleko víc, takže je eh, to tedy odvětví, kterému opravdu musíme věnovat pozornost. A pokud země jako Spojené království má problémy se svým ocelářským sektorem, je to problém vážný. Evropa na jedné straně musí být otevřena obchodu, ale za nizozemského předsednictví a za slovenského předsednictví budeme tuto věc muset řešit. Komise si velmi dobře uvědomuje, že jde o velice citlivou záležitost. Komise zatím nerozhodla, ta debata probíhá, to tedy na komisi i na radě. A to znamená, že obě témata, ocel i Čína, se řeší. Pokud jde o Afriku, budeme, budeme se snažit ze všech sil zvláště tedy po tom samitu, který proběhl na Maltě na téma imigrace, jsme jasně řekli, že je snahou Evropského parlamentu nejenom posílit vztahy mezi Evropou a Afrikou eh, v rámci řešení problému Eh, emigrace, ale tedy pomáhat víc, a to i v rámci obchodní politiky, tak aby se tyto vztahy zlepšily. Um, Děkuji. Vy jste tady v podstatě už zmínili všechno. Chci se ale zeptat tedy o tě, na ty minerály z eh, jako oblastí postižených konfliktem jak na tom jsme, kdy se podaří uzavřít dohodu a co jsou poslední překážky této dohodě. A možná se mohl také konkrétně jmenovat některé země. Děkuji. Äh, also ich kann ja Deutsch mit Ihnen reden. Tak já vlastně mohu odpovědět německy, že? Já nevím, jestli mám zde uvádět jmenovitě dané země. Jsou zde určité neschody mezi radou a komisí. Otázce, kdo je zde vlastně příslušný? Kdo je tou kompetentní autoritou? A kdo má nějaké odvozené pravomoce? Ale Politicky se zde jedná hlavně o regiony Velkých jezer. A my v Evropské unii v rámci trialogu jistě najdeme schodu, budeme ji muset najít, abychom jasně věděli, že dodavatelé uvedou, že to, co se dodává, není používáno v souvislosti s konflikty v daném regionu. V podstatě trialog už může začít a rada zde žádný problém nevidí. Pokud jsem správně informován, tak ten trialog ještě začne dokonce během našeho předsednictví. I když, no, možná to bude docela komplikované, ale byl to náš cíl zahájit ten trialog během našeho předsednictví. No, ale víte to, my jsme malá země a nemůžeme zvládnout úplně vše. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane ministře, za vaši tak kompletní zprávu. Hovořil jste o tom vztazích eh, s Tunisem. Já mám radost z toho, že se tady rozvíjí politika velice jasným směrem, protože ta země si to zaslouží. Ale líbilo by se mi, kdybyste také si uvědomili, eh, Eh, tu dohodu, eh, co se týče olivového oleje, že by to mohlo mít dopad na určité evropské státy a je třeba tedy předložit reálnou studii dopadu, protože se to týká zejména Itálie, Španělska, Řecka, Portugalska a jiných zemích. A je třeba, aby eh, ta lhuta pro to byla rok a na základě těch výsledků dopadu na tyto regiony by měla být tato studie dopadu zopakována. To je poslední odpověď, kterou mohu dát. Premiér to dneska byl na radě. Jenom takovou procedurální připomínku. V naší zemi máme velké obavy z vývoje ocelářského odvětví. Ten eh, postup je tedy jasný a už jsem eh, oslovil příslušného komisaře pro obchod a teď tedy potřebuji, abych měla možnost položit tu otázku i vám, což bych normálně měl za řádného postupu. Dobře, ale v tom případě rychle. Premiér Tuneska byl na radě Velice dlouze jsme diskutovali o tomto tématu se zeměmi, kterých se to týká, které tedy pěstují, které produkují olivový olej. A toto opatření je dočasné a jednomyslně komise, tak, a komise jasně řekla, jste v prekérní situaci, Evropa vám chce pomoci aniž by se teď způsobily škody eh, zemím, které olivový olej z Evropy vyvážejí. Byla to skutečně dobrá vůle 28, eh, aby se Tunisku pomohlo s eh, ujištěním pro evropské země, které produkují olivový olej a zdůraznili jsme, že je to dočasné opatření. Děkujeme a pro pana Dartmuta a ostatní kolegy, pokud mi dáte nějakou písemnou otázku nebo prohlášení, já to předám panu Asobornovi a on odpoví. A já jsem si jist, že tedy, kdyby náhodou to neudělali, já ho k tomu dotlačím, tak abyste všichni měli, nebo získali tedy tu odpověď nebo připomínku, jinak to není férové vůči europoslancům. Já vám tedy děkuji za to, že jste nám načrtl takový komplexní eh, obrázek celé situace. Dobře, až tady eh, para slobom odejde, tak já bych se chtěl k věci vyjádřit. This is the final. day. it's not the final. Pane předsedo, já mám procedurální připomínku. To je pěkné, že chcete písemné otázky, ale jak my oba dobře víme, já jsem, vy jste europoslancem déle než já, odpověď na eh, písemnou otázku trvá 6 týdnů, pokud se do věci zamíchá předseda, možná se to zkrátí na tři týdny a to prostě nestačí. Ale jaký je postup? Já měl pocit, že tedy koordinátoři vystupují první a najednou je to jinak. A pan Piana Avella, já pro vás mám, vel, já tedy vůči vám mám velkou úctu, chovám velkou úctu a kladl jste velmi důležité otázky, nicméně byla to poslední otázka. To znamená, že moje politická skupina neměla možnost se vůbec za, zapojit do eh, této debaty a tedy základem našich postupů by mělo být, aby všechny skupiny byly v debatě zastoupeny. Můžete mi tedy vyjasnit, jak ten postup vypadá, nebo jestli náhodou jste nezačali používat nějaký jiný nový postup? Takže za prvé vám mohu zaručit, že odpověď dostanete do konce roku. Budeme se o to snažit. A za druhé, dokonce i liberálové a GUE také neměli možnost položit otázku, protože tedy jsme byli časově omezeni. Ano, není to zrovna šťastné, ale tak to prostě bylo. Jestliže je tohle nové pravidlo, tak ho můžeme podpořit. Já to mám na seznamu, že tedy jste se k tomu, že jste to schválili zvednutím rukou a přidám to na seznam. Dann kommen wir zu Punkt 8. Dostáváme se tady k bodu číslo 18. Ty další dva body, které nás čekají, to jsou témata, která jsou zablokovaná na radě. 18. To je téma IPI, o tom se pan minister stručně zmínil. My jsme v lednu 2014 tu záležitost přijali na základě zprávy pana Daniela Kaspariho, No teď je otázka, jak eh, tady s tím naložíme, abychom dosáhli nějakého pokroku. Takže má slovo pan zpravodaj Daniel Kaspary. Děkuji vám, vážený pane předsedo, vy už jste to podstatné řekl. My jsme v parlamentu naše úkoly splnili a já nechci, aby toto téma upadlo v zapomnění. My jsme to podpořili valnou většinou. Bylo by dobré, kdyby nám komise a rada dala vědět, jestli můžeme očekávat někde nějaké další kroky, anebo co my můžeme dělat pro to, aby se to celé pohnulo. Hlásí no, něco někdo z kolegů? Nehlásí. Takže dávám slovo komisi, aby se k tomu vyjádřila. IPI, kdo se k tomu chce vyjádřit? Pan Jesen, prosím. Děkuji velice, pane předsedo. Jenom velmi stručně vás seznámím s historií tohoto návrhu, který byl předložen společně v roce 2014 se záměrem dát komisi větší prostor při jednání s obchodními partnery eh, v rámci zlepšení přístupu na trh ve třetích zemích pro evropské subdodavatele. Komise, jak už ostatně oznámila ve svém pracovním programu, velmi pozorně prostudovala stanoviska Rady a parlamentu a výsledkem byl modifikovaný návrh. Také jsme byli účastně velmi intenzivních konzultací s členskými státy a dnes vám mohu říci, že nyní probíhají konzultace mezi jednotlivými tedy direktoráty komise a finální verze návrhu bude poté k dispozici v lednu. Děkuji. Also im Januar takže v lednu bude přepracovaný návrh. Chce k tomu něco už říci rada? Máme zde nějakého zástupce rady? Nemáme. Nechce se vyjádřit Danieli. Chceš to ještě okomentovat? Dobře, tak se necháme v lednu překvapit tím, co přijde. Přesně tak všichni víme, budou brzy Vánoce, tam bývá spousta překvapení a pak tady uvidíme, co nám pod stromeček položí Evropská komise. Bod číslo 19. To je také zablokovaná záležitost na radě TDI. V dubnu 2014 jsme přijali usnesení a právě zde máme tu diskusi o Číně a tak dále a tak podobně, takže je důležité, abychom se posunuli ku předu a konečně eh, mohli odsouhlasit modernizaci TDI. Spravodajem je pan Filner. Děkuji velice. Bylo velice zajímavé vyslechnout si vystoupení pana Osoboma, který hovořil o, měl bych říct pokroku, ale spíše o tom, že chybí progr- pokrok. Co je možná zajímavé z pohledu komise a rady, je to, že, jak zmínil lucemburský ministr, Zároveň se jedná o udělení se toto tržní ekonomiky Číně. A tady jde tady především o defenzivní nástroje naší obchodní politiky z pohledu Evropy, nikoli pouze o udělení statutu eh, Číně. To už nezní tak zajímavě, ale je to stejně důležité, ať už to uděláme nebo ne. Ať už tedy Čína získá ten statut nebo ne. Uh, a asi by bylo zajímavé vyslechnout si stanovisko komise. My jsme se setkali s příslušným komisařem in camera, jednali jsme o e, statutu tržní ekonomiky pro Čínu, to ano, ale nejednalo se o tom, jak spolu tyto dva témata souvisí. A já za sebe bych rád řekl, že Problematika statutu pro Čínu ukazuje na slabiny v návrhu komise. V tom smyslu, že to tam vlastně ani není zmíněno. A potom tedy přirozeným důsledkem, ať už si myslíte, eh, že Čína by měla mít tento statut nebo ne, tím důsledkem je tedy ten dopad, který to bude mít na potenciální státní podporu a to opět, nebo tedy na dotace a to opět tedy vůbec návodu komise není a ani o tom nedebatoval tento parlament, čili já bych o tom, já bych rád k tomu slyšel vyjádření komise a bohužel mohu pouze jen říci, že ten kompromis, ke kterému dospěl parlament, bohužel nepomohl k odstranění patové situace na půdě rady, ale možná, že tedy pokud se eh, dojde k nějakému posunu u Číny, tak se to podaří. Dobře, vy tedy říkáte, že bychom měli být co nejtransparentnější, tak, nebo, takže já teď tedy přečtu řečníky. Maus, Mr. Madame Rodriguez and uh, Madame Reading and Emma McLaughlin. So, be short as possible že prosím buďte co nejstručnější. No mi ripeto perché seguo sulla linea appena eh, Já nebudu opakovat. dal collega. opakovat to, co to už bylo řečeno. Já se na to dívám podobně jako kolegové, nicméně my jsme vyjádřili tady naše znepokojení nad patovou situací, která vznikla u těchto velmi důležitých jednání a ráda bych eh, jenom zdůraznila, že poté, co jsem si vyslechla, vyslechla závěry lucemburského předsednictví, tak ta možnost tedy upravit bezpečnostní záruky v případě řešení sporů v jednotlivých průmyslových odvětví, tedy ta možnost jaksi zmírnění, my dělá starosti. Nedovedu si představit, jak přesně by to mělo vypadat, jak budeme rozlišovat potenciální dopad na určitá odvětví, jak se rozhodneme, která odvětví je třeba chránit a tak dále. Takže myslím si, že tento eh, postup se nám nelíbí, pan Borelli. Eh, la necessità di gli strumenti di difesa. Je potřeba modernizovat naše ochranné mechanismy je nesporná. My jsme v parlamentu chtěli dospět k vyváženému textu, který bere v úvahu potřeby našich výrobních odvětví. A asi by nebylo dobré tedy vyplýtvat potenciál, který se nám podařilo eh, kterého se nám podařilo dosáhnout. Bohužel však tady na radě panuje patová situace vzhledem k rozdílným zájmům členských států a já si myslím, že tady ten text, který předkládá parlament, by mohl být základem pro další jednání ze dvou důvodů. Za prvé, jsem si jist, že naše stanovisko je pořád validní, ať už tedy z právného, právního hlediska, tak z hlediska politického dopadu, dopadu naší ekonomiky. A za druhé, protože je evidentní, že v průběhu času rostou pochybnosti o tom, zdali má vůbec smysl aktualizovat tuto legislativu vzhledem k tomu, jak dynamicky se vyvíjejí trhy. V naší debatě se najdou některé klíčové faktory, ochrany doložky v obchodních dohodách jsou naprosto zásadní, protože chrání naše podniky před nekalými postupy a my tedy můžeme podpořit všechny snahy tímto směrem. Nicméně musíme mít možnost vyšetřit velmi rychle situaci, tedy nestačí těch devět měsíců, které má k dispozici direktorát pro obchod. Vznikne-li problém s dumpingem, pak tedy je to příliš dlouhá časová lhůta, já bych ji snížil na sedm měsíců. A pokud jde o nebezpečí vzniku škod, který vlastně direktorát pro obchod nikdy nebere v úvahu a také následné rozhodnutí zdali uvalit nějaké celní tarify, to je také třeba přehodnotit. Další bod, bylo by dobré mít daleko jasnější pravidla předtím, než uvalíme nějaký celní tarif na regulované dovozy a konečně eh, usnadnění podmínek pro podnikání malých a středních podniků. To je další důležité téma. Uh, Většina z nás ví, že je tu naléhavá situace v ocelářství v mé zemi. Já jsem napsal komisaři 22. října a žádal jsem přijetí krizových antidumpingových opatření směřovaných proti dovozu lesené ocely z Číny. Odpověď mi přišla včera a je v ní tato věta. Opat, antidumpingová opatření není možné uvalit bez toho, že bychom si ověřili, že dumping či dotovaný vývoz skutečně probíhá lucemburský minister použil vyjádření nekalá hospodářská soutěž, což je jinými slovy dumping. A tyto, tato fráze se ztratily v překladu, nicméně já jsem získala dojem, že lucemburský minister tady to řekl cíleně a pokud jde o ocel, předseda to sám dobře ví, ve chvíli, kdy koksovna vyhasne, nelze znovu pece rozpálit. Celé to výrobní zařízení je nutné odstavit. A já si myslím, že skutečně jde o krizovou situaci a reakce. Reakcí je stejná letargie a byrokracie, jako předtím. To znamená, že buď se nestane vůbec nic, anebo to trvat, bude trvat příliš dlouho a v tom případě z hlediska daného odvětví už bude příliš pozdě. A já bych rád apeloval na kolegy tady, aby se ke mně připojili, abych neměl být osamocen ve svém volání. Čili já apeluji na své kolegy, aby mě podpořili aby se také obrátili na radu a komisi samozřejmě vůbec by se ne. Nejlepší by bylo, kdyby vůbec existovaly tyto instituce a nemuseli se na ně obracet. Nicméně je třeba, aby tato opatření byla přijata co nejdříve. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda řekla, že lituji toho, že pana Sluban musel odejít. dívalo by se mi líbilo, aby si mě vyslechl. Já teda mám spíše obavy z jeho slov protože jsem tady neměla pocit, že si rada uvědomuje, jaké riziko tady mají nové nástroje pro obranu. Je celá řada dalších sektorů a průmyslových odvětvích, které jsou dočené, protože neexistují pravidla hry ve vyrovnané kompetenci a e, stojí to velké náklady energetické, ekologické dopady, právě protože tady není rovné postavení. Evropa nemůže ztrácet čas, aby měla modernizované nástroje pro ochranu obchodu, zejména když dojde ke zmizení článku 15 e, odstavec 2a ale musíme být schopni přesvědčit členské státy. Myslím si, že každý eh, z národních parlamentů by měl toto téma projednávat, protože evropský průmysl nemůže čekat na to, než se rada rozhodne. A nemůžeme připustit Evropskou unii, eh, která prostě nenese vlajku reundistralializace, a nechá je padnout, protože prodlužuje vyjednávání. To je nespravedlivá hra, paní Redingová. Oui, monsieur le président, si... Euh... No, pane předsedo, eh, lucemburský ministr, kdyby tady ještě byl, byla bych eh, chtěla položit tuto otázku v jeho přítomnosti, eh, protože má veliký význam. A co se týče ochrany obchodu, Komise jednala, parlament jednal, ale rada blokuje. A zároveň se dovídáme ze úst lucemburského předsednictví, že se snažilo o deblokaci toho odblokování, tedy a že mezi ministři se diskutuje o metalurgii a ocelářství, o tomto velkém problému, ale že se nekoná pro, týka, co se týče rozhodnutí o nových rozhodujících nástrojích a nedává se vůbec bilance statutu Číny ve Světové organizaci obchodu, ale no, to taky nevíme, kdo s kým a kdy a jak. Takže já vůbec nechápu tu logiku. Čelíme tady závažnému problému, měli bychom dospět k velice závažným rozhodnutím a na radě je to blokováno, rada se ani nepohla a já tedy mám mnoho otázek. Thank you. Well, it is clear that... Ano, je jasné, že nástroje TDI je třeba aktualizovat. Já bych vyzvala komisi a radu, aby ty nezbytné změny proběhly co nejrychleji. Ale proč jsme tady tak znekvokojeni v souvislosti s TDI? Abychom, právě proto, abychom chránili eh, evropské hospodářství, na které dopadají nekalé praktiky. A nyní to vidíme v oblasti ocelářství. A například právě uvádějí, že e, čínská ocel se v zahraničí prodává levněji než doma. A to je tady opravdu e, indikátor nekalých e, postupů. Takže se chci zeptat komise, jak monitorují používání TDIs a problémy, jaké máme s obchodováním a s třetími zeměmi a jak to celé probíhá, jak probíhá ten monitoring a jak se potom jedná s těmi dotčenými zeměmi. A neměl bychom zde být tedy více proaktivní v oblasti monitoringu a mít třeba nějaký systém varování, tak abychom opravdu využili všech eh, možností, které máme v oblasti antidumpingu, abychom ochránili tato odvětví, protože času je málo, pro ně a i pro nás je málo času s výmluvami, takže musíme opravdu najít nějakou cestu a něco udělat. Děkuji a Frank Hofmeister nyní má možnost právě na tuto otázku odpovědět. Tak prosím. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane Lange, já bych rád nejprve krátce něco řekl o aktualizaci té o aktuální stavu té modernizace dané věci a potom bych zareagoval na vaše otázky výboru INTA. Pan Fjellner mm, pozornil na to, že ten návrh z dubna 2013 se zde diskutoval velice intenzivně a v dubnu 2014 se předložili první své stanovisko. A komise byla svědkem toho, že na radě byl pokus tomu intenzivně věnovat v době italského předsednictví. Italské předsednictví také mělo nějaké textové návrhy na příslušné pracovní skupině rady, ale nemělo úspěch. Letos, v roce 2015, to vidíme tak, že předchozí předsednictví nebylo tak aktivní, lucemburské eh, dalo najevo eh, jaký aktuální stav členským státům, ale nebyli schopni zajistit nějaké konsensuální stanovisko, takže předsednictví nedostalo mandát rady a e, během lucemburského předsednictví se už tak nejspíše nestane. Možná jak je tak obecný pohled v radě, tak jak tomu rozumíme my, je tam to klasické rozdělení mezi těmi členskými státy, které na jednu stranu mají větší zájem na tom chránit evropskou výrobu a evropský průmysl a pak jsou tu ti, kteří mají větší zájem na tom mít volný obchod eh, se zbožím a mít toto zboží zde v Evropě. Takže to rozdělení mezi, eh, názorové na TDI tu přítomné je, ale zase že na radě je několik delegací, které jsou toho názoru, že stanovisko parlamentu není dostatečně vyvážené. A zdá se, že to je tedy další aspekt, který se přidává k té současné patové situaci. Pan Filner řekl, že ten návrh eh, vlastně MIS a dotace vůbec nezmiňuje. Zde musím být v části proti, protože v tom návrhu byla důležitá věc, a sice neaplikovat to pravidlo less rule of eh, vlastně dotací a to by posílilo ten nástroj tam, kde dochází k silnému dotování a to pak vede k nekalé soutěži, ale pravdu má v tom, že modernizační návrh nic neřekl FMS, protože to by bylo předčasné v roce 2013. Asi jste všichni dnes dopoledne slyšeli pana Asoborna, který říkal, že čekáme na pozici komise emise a e, těch e, nejvýznamnějších členských států v otázce modernizace. A asi to tady bude tak, že to nizozemské předsednictví si počká na to, jaká je pozice komise a potom tady budou hledat tu rovnováhu. Na jedné straně tady mezi účinným a rychlým chráněním evropské hospodářství a zase tím, aby se evropská hospodářství nepodřezalo větev omezování obchodu. Takže komise ráda podpoří nizozemské předsednictví. Rádi poskytneme naši podporu, ale asi během lucemburského předsednictví se to eh, nestane, nestihne, nebude k pozice komise k MIS. Potom k tomu, co zde říkali poslanci a poslankyně Inta Jistě je potřeba vystupovat, eh, pracovat rychle v jednotlivých případech a i na adresu pana Dartmose. Prvním krokem je stížnost daného hospodářského sektoru, který náležitě doloží, že dochází k dumpingu a porušování pravidel. To není jenom nějaká vágní byrokracie, to je jasně stanovené v pravidlech a protože my jsme pravidly vázání, nemůžeme říct, něco se děje, musíme reagovat, musíme obdržet tu formální stížnost. Ale pokud eh, eh, hospodářský sektor připraví takovou stížnost, tak komise se tomu věnuje, eh, snaží se uspíšit ten proces a můžete si být jist, že v tomto důležitém případě věci bereme opravdu velmi vážně. Další poslanci také eh, zmínili možnost být aktivní v případě, kdy zde je nějaké riziko, a ne už, eh, když už ten dumping aktivně mm, probíhá v souvislosti s novou legislativou. Ano, komise se na to podívá v souvislosti se stávajícími pravidly. Zda by s tím tedy šlo něco dělat, když bude eh, ohlášen takové potenciální porušení. Paní Redingová, zdá se, že zde máme na jedné straně ministry v Radě pro konkurenceschopnost, kteří říkají, musíme něco udělat eh, v oblasti ocelářství a potom ministry obchodu, kteří říkají, no modernizace chvíli trvá, ale je třeba zde také, do, aby docházelo ke sladěvání na úrovni členských států. Tak a to je asi vše, co jsem k tomu nyní chtěl stručně říci, pane předsedo. Děkuji. Nějaké další poznámky? Ne, nebo ano? Děkuji velice. Chci jenom připomenout kolegům dvě věci, které v nás budí obavy. Nesmíme zapomínat, že zhruba před měsícem, nebo tedy před několika týdny, komise představila svůj nejnovější návrh. Jak tedy eh, předcházet dumpingu a vycházela přitom eh, z ustanovení, které používá VTO. Já tedy Souhlasím s prohlášením komise s tím, že tedy v roce 2013 odmítla Evropa přiznat Číně statut tržní ekonomiky, ale to je argument, který je trochu zastaralý ve chvíli, kdy se bavíme o ochranných opatřeních obchodu. Máme totiž také rok 2015 a e, je tedy e, naprosto naléhavé přijmout takováhle opatření je to poprvé během 20 let, co se pokoušíme o nějakou zásadní reformu a samozřejmě, že obcház, že docházelo eh, k změnám u toho pravidla eh, dělat méně v rámci eh, státní podpory. Ale pokud by Čína získala sektor tržní ekonomiky ať už to bude naše rozhodnutí nebo VTO, tak najednou celá tedy ta problematika pravidla lesitidu je méně důležitá. Budou to tedy menší rozdíly mezi marží a tím, co už lze považovat za škody. Možná, že jsme měli vést důkladnější diskuzi o vývozních dotacích a konečně je třeba, abychom si přiznali, že na radě to není blokující menšina, ale většina, která je přesvědčena o tom, že to, co parlament považuje za vyvážený návrh, není vyvážené. Proto musíme ukázat ochotu jednat. A já na to chci připravit kolegy protože to je něco, o čem jsme se bavili v roce 2014 a teď jde o to, že musíme vyhrát celou válku, nikoli pouze bitvu. Sicherlich und ich habe A já jsem také v TPC naznačil, pane zpravodaji, že TPC jsem naznačil, že parlament je flexibilní ve svém vyjednávání, ale problém je v tom, že rada zatím nemá vůbec žádný mandát k vyjednávání, zahájit vyjednávání. A je jasné, že rada nebude souhlasit absolutně se vším. To není poprvé, že nesouhlasí úplně s tím, co odsouhlasí parlament, ale musí mít napřed ten mandát s námi vůbec jednat a potom se jistě podaří najít nějaké flexibilní řešení. Nyní se dostáváme k bodu číslo 20. Kolegyně a kolegové, to je velice zajímavé e, téma a sice geografická označení. To je něco, co hraje ústřední roli v celou řadě obchodních smluv. Zítra budeme mít e, uzavření dohody o, s Větnamem a tam je, myslím, uznáno 169 geografických e, označení evropských ve Větnamu a Evropa výměnou uznala si tři geografická označení z Větnamu. Jednáme také o TTIP a zdá se, že strana amerických vyjednavačů vůbec není ochotná ten systém geografických označení eh, brát jako nějaký systémový základ. Takže je to opravdu velice široká problematika a těší mě, že je zde hlavní odborník z Evropské komise, zástup zástupce generálního ředitele DG Agri, John Clark, který zde už vystoupil i e, v rámci své jiné funkce dříve. Jsem rád, že přišel mezi nás a bude nás informovat o chráněných označeních a aktuálních vyjednáváních. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem ještě přizval kolegu, který eh, se k věci také vyjádří, ten tedy bude mít takový obecný úvod a já pak půjdu do detailu. Děkuji dámy a pánové, děkuji eh, pane předsedo, je mi potěšením tady dnes být. A tady jde o téma, které zasahuje do dvou oblastí, protože jsme tady také dva. Já bych chtěl věc zasadit do obecného kontextu a John Clark potom pohovoří o konkrétnějších věcech. Takže zaprvé chci říci, že zeměpisné označení původu je evropskou prioritou, která, je která se jasně odraží v naší, odráží v naší obchodní politice. Eh, zároveň je to tedy koncept, který chceme prosazovat v našich vztazích se všemi zeměmi, rozvinutými, rozvíjejícími se i těmi nejméně rozvinutými. Systém, který jsme přijali v Evropské unii, je často eh, příkladem pro ošetření problematiky eh, zeměpisného označení původu v jiných částech světa a eh, situace na všech klíčových trzích se v tomto se důsledku toho zlepšuje. Ovšem problém je tedy u určitých typů produktů, které mají vysokou přidanou hodnotu. Ty bývají nadále zneužívány, to toto bývá nadále zneužíváno na trzích některých třetích zemích. Proto je třeba posílit ochranu a uz, tedy dosáhnout mezinárodního uznávání zeměpisné označení původu na mezinárodních trzích. To tedy komise uvedla ve svém sdělení z roku 2014 a je to také uvedeno v cílích evropské obchodní politiky, která byla zveřejněna v únoru letošního roku. Víte, že o zeměpisném označení původu vyjednáváme i na půdě VTO, jde nám o rozšíření tohoto označení i na ostatní typy zboží s velkou Eh, mírou ochrany, zatím to platí u vín a likéru. Rádi bychom eh, vybudovali eh, takový nadnárodní registr nadále, tedy vyvíjíme velké snahy v této oblasti, bohužel však se nevyhneme tomu, že tedy míra ochrany bude odpovídat celkové míře pokroku v jednání v Nairobi tento měsíc. Zůstává to však nadále jednou z našich klíčových priorit a John Clark vám to vysvětlí. A ještě jedna, tedy poslední připomínka. Chci upozornit na to, že nové sdělení eh, k strategii jednotného trhu, které bylo zveřejněno 28. října, jasně říká, že komise se zaměří na to, jak co nejefektivněji řešit existující know-how u produktů, které jsou jiného než zemědělského původu. Nyní předávám slovo panu Clarkovi, já jsem zástupce ředitele, ředitel, direktorátu pro zemědělství a jsem také hlavním vyjednavačem v oblasti zemědělství za Evropskou unii. Pojďme si nejprve říct, co to vlastně je, to zeměpisné označení původu. Je to tedy vlastně určitá ochrana duševního vlastnictví, dá se to tedy srovnat s patentem nebo Eh, obchodní značkou. Jde tedy o produkty z určité oblasti, které jsou vyráběny určitou specifickou metodou nebo na základě určitého specifického know-how, přičemž kvalita těchto produktů je navázána na skutečnost, že byly vyprodukovány v tom konkrétním regionu. A jak už řekl Andres, Zeměpisné označení původu je z obchodního hlediska velmi důležité pro Evropskou unii, protože Evropská unie v tuto chvíli není jenom největším dovozcem zemědělských produktů, zároveň však také největším vývozcem. Díky úspěšným reformám naší zemědělské politiky a se naše zemědělské produkty staly lépe konkurenceschopnými. A nyní tedy vyvážíme produkty v objemu zhruba 17 miliard euro. Zeměpisné označení původu je nedílnou součástí tohoto úspěchu a toho, že vytváříme eh, vývozní přebytek. Loni jsme vyvezli zhruba 15 eh, miliard zboží s eh, označením původu do celého světa a je to vnímáno tak, že zeměpisné označení původu zajišťuje vysokou kvalitu, ať už jde o naše potraviny nebo nápoje. Dovolte mi teď ilustrovat trošku víc, proč je zeměpisné označení původu tak důležité pro naše hospodářství, růst a vytváření pracovních míst. Za prvé, zeměpisné označení původu se už tedy nevztahuje pouze na dva nebo tři členské státy. Tento mechanismus byl zaveden na konci 90. let a stále více členských států jej používá. Takže nyní všechny členské státy mají produkty označené eh, jako GI, není to už tedy jen šampaňské nebo viska a whisky, ale tyto produkty se dají najít v Maďarsku, Litvě, prostě po celé Evropě. A za druhé, označení původu přináší přidanou hodnotu. Nejde jen o tedy komoditu jako takovou, ale většinou jde o produkty, které jsou vyráběny vysoce rozvinutými výrobními způsoby a je po nich velká poptávka. Zákazníci jsou ochotí si za ně připlatit. Studie, kterou jsme provedli nedávno, ukázala, že produkty se zeměpisným označením je možné prodat až za dvojnásobně vyšší cenu než srovnatelný produkt bez tohoto označení. Jde také velmi často o produkty, které vyrábí malé a střední podniky nebo různá družstva a združení a tím tedy vlastně reprezentují velký počet pracovních míst po celé Evropě. Například podnik, který vyrábí Parmigiano Reggiano, zaměstnává více než 50 tisíc lidí a, a podobně je to i v případě a dalších produktů. Je to také eh, tedy navíc eh, silný argument proti eh, migraci průmyslové výroby, vzhledem k tomu, že tento typ výroby bývá tradičně vázán na svůj region původu. My tedy chceme, aby zeměpisné označení původu bylo na stejné úrovni ochrany jako práva duševního vlastnictví. Já použiju několik příkladů. Sýr feta je vyráběn v Austrálii, ačkoliv tedy předstírá, že je řecký. Prosciutto v, ve stylu parmské šunky je prodáváno v obalech s italskou eh, značkou, předstírá tedy, že bylo vyrobeno v Itálii a najdeme také tedy výrobky, které se tváří jako francouzské na japonském trhu, ačkoliv byly vyrobeny v Americe. A tím se vlastně podrývá dobrá pověst našich produktů a také nám vznikají velké hospodářské ztráty. Ještě dva další příklady produktů, které tedy jak se používají to evropské, eh, odkaz na to evropské označení eh, víno typu Bordeaux a kozí sír. Ono to možná zní jako vtip, ale eh, tenhle, tohle plundrování evropských názvů a označení poškozuje naše hospodářské zájmy. O co nám tedy jde v rámci jednání? K zeměpisnému označení původu. V podstatě o čtyři věci. Za prvé ochrana eh, na vysoké úrovni. A to minimálně na úrovni článku 23 úmluvy VTO, pokud jde o eh, potravinářské produkty. Za druhé, pokud eh, jiný systém řešení sporů, protože není postačující, aby výrobce mohl bránit svá práva pouze u soudu. To prostě nestačí. Navíc víte, jak eh, se může prodražit vedení soudního sporu v Kanadě, Číně nebo USA. Konečně také tedy třeba sladit ten systém označování původu s produkty, které již jsou chráněny patentovým právem. A v obchodních dohodách se snažíme vždycky tedy mít seznam evropských produktů, které jsou chráněny. A to znamená, že už podpis takové smlouvy vlastně je také závazkem je dále chránit. Multilaterálně se snažíme prosadit lepší ochranu zeměpisného původu v našich jednáních na půdě VTO. Určitého pokroku jsme dosáhli eh, v rámci bilaterálních eh, jednání. Obávám se však, že v Nairobi žádný velký pokrok neuvidíme. My jsme se nyní snažili eh, pře znovu projednat a modernizovat některé naše bilaterální dohody z tohoto pohledu, tak aby došlo k recipročnímu uznání ochrany některých produktů, což by tedy mohl být způsob, který by do budoucna mohl fungovat. A tedy nyní na obrazovce vidíte mapku a na ní Vidíte země, se kterými již máme uzavřené dohody o vínu a lihovinách a za druhé země, se kterými máme širší dohodu, například Kanada, Kolumbie, Peru a Korea. Také tam uvádíme eh, tedy země, se kterými v tuto chvíli jednáme, například Vietnam. Tam jsme získali tedy statut plné ochrany pro 150 značek a dále jednáme s Japonskem, což je velmi zajímavý trh pro naše eh, produkty s označením původu, nejenom pokud je o whisky. Čína, to je zase další obrovský trh, a kde také dochází k velkému počtu porušování. A pak je to také Indie a země Mercosur. Eh, a také v rámci dohod TTIP máme seznam zhruba 250 produktů, které by měly být chráněny. A konečně v našem vzdělení k obchodní politice, o kterém jsem už hovořil, eh, hovoříme také o našem přístupu k Austrálii, Novému Zélandu, Mexiku a Chile. My tedy dále jednáme s těmito zeměmi, ale obávám se, že to bude tedy jediný, jediná oblast pokroku v rámci dohod o odstraňování obchodních bariér, které jsou nyní projednávány. V rámci dohod TTIP je velice obtížné prosadit myšlenku ochrany zeměpisného označení původu v USA bychom rádi dosáhli vysoké míry ochrany pro naše potravinářské eh, produkty. Vzhledem k tomu, kolik by stálo soudit se u eh, amerických soudů, snažíme se eh, tedy zabránit tomu, aby zavádějícím způsobem byly používány různé státní symboly nebo typické symboly, ať už je to vlajka nebo skotské řesoviště, řesoviště a podobně. A také s Kanadou chceme eh, a se Spojenými státy chceme dojednat specifickou metodu řešení sporů. Nechceme po Spojených státech, aby reformovali svůj vlastní systém, nebo se jim ani nesnažíme vnutit náš vlastní systém. Nejde nám ani o, tom, o to, abychom získali monopol na určité názvy, které mezi tím zobecnili ve Spojených státech. Nicméně trváme na tom, aby tedy eh, tvrzení, že tento název zobecně byl vždy podloženo konkrétními důkazy. A e, tedy v rámci férového přístupu zároveň také nechceme ochranu e, u produktů, které nejsou u nás v Evropě uznávány jakožto je bychom označení původu, ať už jde o chorizo, mozzarellu, brie a další názvy. Tím jenom tady chci odpovědět na ta obvinění americké strany, že se o to snažíme. Spojené státy v rámci jednání navzdory své neochotě jednat o zeměpisném označení původu v podstatě chrání americké produkty ve svých dohodách, těch, ve všech těch nejnovějších dohodách typu FTA, včetně dohody s Kanadou. Eh, tedy včetně té transatlantické dohody, promiňte, tam tedy například chrání produkty, jako je bourbon, eh, určité typy whisky a tak dále. Takže jak vidíme, i Spojené státy se snaží chránit své produkty, které jsou specifické. A konečně v rámci toho TTIP vidím jeden pozitivní vývoj. Spojené státy si uvědomují, že si už tedy konečně uvědomili, uvědomili že konečná dohoda bude muset zahrnovat v nějaké formě země, ochranu produktů se zeměpisným označením původu. A vzhledem k tomu, že v zemědělství jsme méně konkurenceschopnosti, konkurenceschopní než Spojené státy, budeme tady muset znovu nastolit určitou rovnováhu v těchto jednáních, tak abychom chránili zájmy našich zemědělských producentů. V tuto chvíli jsou Spojené státy proti našemu námi navrhovanému řešení. Tvrdí, že naše požadavky na ochranu by v praxi stejně nešlo naplnit a chtějí po nás, abychom snížili naši míru ochrany v Evropě, abychom sami naředili náš systém, tak aby americké Eh, produkty měly. A v tuto chvíli Spojené státy nejsou ochotny tedy eh, jak si nutit americké výrobce k tomu, aby nepoužívali eh, výrazy jako šampaňské, portské a podobně. Je to tedy jedna z věcí, na které si, na které si budeme muset trvat v rámci jednání TTIP, protože to je jedna z mála věcí, kde tedy můžeme dosáhnout úspěchu. Já doufám, že i váš výbor nás v tom podpoří, protože to je naprosto nezbytné pro úspěšné dokončení jednání k dohodám TTIP. Now we have to switch. Děkuji a nyní budeme muset nadále pokračovat v angličtině, protože Eh, tlumočníci už zde byli s námi o 10 minut navíc, ale nyní nás tlumočníci opouštějí. Takže děkujeme tlumočníkům za těchto 10 minut a nyní budeme pokračovat v angličtině. Ten slovo má pan Ruas a pak ostatní. Madame Begin and Madame Mosca. Dobrý den, pane prezident. apenas para referir de forma breve Finish. finished?